Takže poprosím vás samozřejmě kolegové, abyste odcházeli v tichosti, abychom mohli pokračovat v práci. Kolegové, v tuto chvíli máme možnost vyslechnout si prezentaci o návrhu zprávy, který se týká eh, nového nařízení týkající se rámce o znovu usídlování, protože tady samozřejmě hovoříme o lidech, kteří přicházejí do Evropské unie. Potřebujeme samozřejmě také nové humanitární iniciativy, také nové iniciativy, které umožní a eh, zjednoduší znovu usídlování a e, i z toho důvodu v podstatě i prostřednictvím národních programů a ve spolupráci s EU jsme se rozhodli vypracovat tento návrh a já bych poprosil naší paní zpravodajku, aby nám odprezentovala svůj návrh. A dámy a pánové, prosím vás, e, odcházejte z této místnosti co nejtišeji. Prosím, máš e, slovo. Děkuji, děkuji. Já, já opravdu si vyčkám, až, až lidé odejdou. Tak dobře. Takže pár, pár, pár eh, vteřin, jenom než odejdou kolegové. I když je pravda, že čím déle čekáme eh, a jsme ticho, tak tím více lidé, lidí odchází. Dobrá. Tak v první řadě bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům, eh, právním odborníkům, odborníkům in situ, samozřejmě také eh, sekretariátu výboru Libe, který se mnou velmi úzce spolupracoval. A ve chvíli, když hovoříme o společném asilovém systému EU, tak samozřejmě eh, tady hovoříme o navýšeném sdílení zodpovědnosti. Já opravdu musím počkat, než, než se to trošičku utiší kolegové, kolegové, já chápu, že chcete i nadále konverzovat, ale tady v tuto chvíli hovoříme o novém návrhu legislativního usnesení a poprosil bych, eh, abyste dali paní zpravodajce prostor. Ale eh, tak je možné, že kolegové právě neslyšeli tu nejdůležitější eh, část. Takže my jsme samozřejmě spolupracovali s odborníky, právními odborníky institu a také s právními odborníky ze sekretariátu, kteří mě podpořili při mé práci. Takže máme tady samozřejmě eh, azylový společný systém, který v tuto chvíli prochází eh, přeskumem, ale jistě víte, že tady v podstatě je určitá mezera, co se týče přicházení bezpečného eh, přijímání v Evropské unii. To znamená, že Evropská unie byla už vyzvána k tomu, aby tedy nějakým způsobem jednala a Evropský parlament, eh, stejně jako další instituce, už eh, zveřejnili několik svých usnesení. Hovoříme tady také o eh, aktivitách UNHCR, o posledním summitu, který se týkal migrace, to znamená, věci se opravdu dějí. A co se týče znovu usídlování, tak tady hovoříme o velmi propojeném postupu. To znamená, že tady je to nelze vnímat jako náhražku dalšího právního eh, nástroje, protože tady samozřejmě, že tady máme eh, znovu ehm, Eh, znovu propojování rodiny a tak dále. UNHCR vlastně vzniklo eh, po, po druhé světové válce proto, aby pomohlo těm milionům lidí, kteří v podstatě museli si hledat nové domovy po uh, druhé světové válce. A já vím, že to víte, ale i tak mně přijde důležité, abych to zmínila, protože to je opravdu zcela důležité. Uh, UNHCR má mandát OSN e od valného schromáždění, je to tedy agentura OSN a znovu usilování je v podstatě součástí to, to jejich pravomoci. To znamená, že znovu usídlení, no, ke znovu usídlení přijde poté, co vlastně eh, nebylo, nebyl využitý dobrovolný návrat anebo lokální eh, usídlení, místní usídlení. To znamená, že znovu usídlení musí být bezpečné, musí to být řešení pro uprchlíky. Samozřejmě víme, že jsou tady státy, které eh, eh, hostí opravdu extrémně velké množství uprchlíků. Takže o co jde tady? Tady jde o to, aby znovu usídlení mělo i nadále humanitární charakter a aby v rámci EU byly posíleny aktivity v oblasti znovu usídlování. To znamená, že my tady musíme vytvořit nový evropský E, e, rámec a musíme také e, se naučit zohledňovat geografické zeměpisné priority. To znamená, o co jde? Jde o to vytvořit unijní rámec pro znovu usídlování. A co se týče cíle, rozsahu, působnosti a postupu, tak tady si myslím, že musíme čerpat právě z těch úspěšných zkušeností členských států, které se účastnily vytváření, vypracovávání návrhu tohoto usnesení. To znamená, že UNHCR jako hlavní instituce, která má mandát, jak se jednat na pole znovu usídlování, musí i nadále jednat, což ale samozřejmě neznamená, že další státy nemohou eh, v této oblasti jednat. A my se musíme opravdu začít soustředit na to, co se děje in situ u nás a musíme zajistit, eh, že nebude docházet ke zdvojování eh, pravomocí a aktivit. Já jsem tady také eh, v podstatě to, to trošičku přeformovala tak, aby byl opět zdůrazněn humanitární charakter eh, znovu usídlování. To znamená, že ta definice, kterou tam v tuto chvíli najdete v tom textu, se více blíží té definici UNHCR. Je eh, třeba si uvědomit, že tady máme určité zeměpisné priority, které je třeba zohledňovat a na kterých také pracuje nebo které vydává UNHCR. To znamená, že tady hovoříme opravdu o těch hlavních nástrojích, které máme k dispozici, je také důležité, abychom také zajistili globální relevanci tohoto unijního rámce pro znovu usídlování. E, kromě toho dále, co se týče té podmíněnosti e, a kontroly hranic, tak tady došlo v podstatě k, nahraž, k nahrazení strategického užívání e, znovu usídlování. To znamená, že tady opravdu je tedy také ta možnost využití znovu usídlování pro dosažení cílů. Jejíž vlastně hlavním cílem je opravdu dosáhnout dlouhodobých úspěchů a cílů Eh, ve chvíli, kdy jde o způsobilost, tak tady také došlo k, k určitému přizpůsobení, to znamená, se to opět více podobá UNHCR a eh, jde o to, abychom se co nejvíce přiblížili a sladili se ženevskou umluvou. Jde o to, abychom zajistili, že tento rámec bude ve skutečnosti v reálu opravdu fungovat a bude zohledňovat samozřejmě také národní eh, právo. To znamená, takové úplně zcela ne nezbytné v podstatě eh, pokutování či trestání nelegálního přicházení hranic eh, je tady v podstatě už vyňato. To znamená, že se tady hovoří o jiných nástrojích, včetně tedy také eh, každoročního setka, o každoročním setkání mezi UNHCR a zástupci neziskových organizací. A já navrhuji, aby se tohoto setkání také účastnili každoročně zástupci členských eh, států Evropské unie, protože si myslíme, že bychom i díky tomu mohli zásadním způsobem přispět k tomu globálnímu rámci znovu usídlování. Co se týče toho unijního rámce pro znovu usídlování, tak bychom tady měli hovořit o, dlou, o dvouletých plánech místo o jednoletých plánech. Myslím si, že by to všechno usnadnilo. A co se týče toho druhého cíle, který, který jsem, eh, eh, jsem sledovala. Tak jde samozřejmě o posídlení eh, toho rámce a vůbec aktivit v oblasti znovu usídlování. Protože nejde o to, aby se pouze nasíli, posílili pardon, ty globální snahy o znovu usídlování, tak i v souvislosti s novými politikami nové Trumpovy administrativy je třeba si uvědomit, že je, tady začí, že je třeba začít jednat. Evropské některé členské státy Evropské unie eh, vyjádřily svou nevoliči nechuť nějakým způsobem se na této iniciativě podílet. A víme, že posavat eh, vlastně dochází velmi často k tomu, že lidé opravdu extrémně riskují, vydávají se na velmi riskantní cesty, eh, při níž velmi mnoho z nich přichází o život. A my si myslíme, že takovýto rámec bude smysluplný pouze, pokud bude také důvěryhodný, co se týče eh, čísel. To znamená, že my chceme, aby tento rámec Eh, v podstatě se zaměřil opravdu na eh, a zavázal se k 25% globálních snah v oblasti znovu usídlování. To znamená, tady hovořím, tady hovoříme o 250 tisících lidech ročně, což je něco, co, což Evropská unie prostě jednoduše zvládnout může. Co se týče eh, angažovanosti členských států na tomto rámci, tak ten, tady ta angažovanost zůstává dobrovolná a jde samozřejmě o to hlavně, abychom se nezaplokovali, abychom opravdu eh, pokročili. Ale co se týče jak se té dlouhodobé perspektivy, já si myslím, že tady v tuto chvíli těžko můžeme eh, říci, že členské státy mají možnost si vybírat, zdali ano či ne eh, při například takových aktivitách, jako je kontrola hranic, hlavně tady ty státy, které mají vnější hranice, tak tady u tohoto Eh, u této iniciativy je to trošičku jiné. Tady ten, to nejdůležitější je v podstatě motivovat členské státy k tomu, aby se více podílely na tomto rámci znovu usídlování. Ty členské státy, které už v tuto chvíli mají velmi úspěšné fungující rámce pro znovu usídlování, by měly být i nadále podporovány v tom, aby eh, takto jednaly. A členské státy, které nemají v podstatě skoro žádnou zkušenost eh, s takovými to iniciativami a s takovými to rámci, by měly být podpořeny, mělo by se jim pomoci, aby mohly vytvořit eh, odpovídající rámce a struktury infrastruktury pro to, aby mohli vůbec i něco takového provozovat. To znamená, že tady máme i eh, agenturu eh, zabývající se těmito otázkami, která by mohla poskytnout tuto pomoc. A eh, jde opravdu o to, aby aby si všichni uvědomili, že neúčastnit se vůbec těchto aktivit v podstatě nebude, prostě nebude vhodné pro nikoho. A jak si účast eh, členských států na tomto rámci by měla být v podstatě samozřejmostí eh, i s ohledem na to, že v podstatě ty iniciativy v eh, jiných státech fungují. To znamená, že hovoříme tady o 6 tisících euro, které v tuto chvíli poskytuje AMIF na každou jednotlivou osobu pro znovu, usídlova, znovu usídlení. Další důležitou otázkou, kterou najdete eh, v mém eh, zprávě, tady hovoříme o eh, tom statusu rezidenta ve chvíli, kdy vy jim nabídnete bezpečnou a legální eh, cestu, tak oni samozřejmě budou také nuceni nebo jak si budou cítit eh, ten závazek k tomu si vytvořit nějaký dlouhodobý plán. A proto je velmi důležité udělat všechno pro to, aby členské státy vytvořily v podstatě eh, lepší podmínky pro znovu usídlování. Ale proto, aby to fungovalo, tak já vlastně jsem navrhla, aby členské státy v podstatě vydávaly takzvané vouchery i s ohledem na článek 13 směrnice o dlouhodobém eh, pobytu. Takže co se týče těch postupů, tak já jsem tady zavedla eh, naleva, naléhavý postup, což je něco, co si eh, velmi, jak si důrazně žádalo UNHCR, což se, je eh, postup, který se nepoužívá často, ale když je třeba ho použít, tak prostě musí fungovat. Co se týče těch postupů, které již existují, tak tady máme samozřejmě ten zrychlený postup a ten výjimečný postup. A máme tady samozřejmě ještě ten řádný postup, který identifikuje identifikuje různé fáze toho znovu usídlování, protože samozřejmě se lidé ptají, jak to vůbec všechno bude fungovat. Takže identifikace, eh, podstoupení eh, toho případu, hodnocení a předložení eh, žádosti. To znamená, že tady máme UNHCR, která je jaksi tu hlavní agenturou, ale je třeba tady hovořit tady o těch jasně zcela o, těch, o všech těch postupech a je třeba také samozřejmě hovořit o těch e, pravomocí členských států a je tři, hovoří se tady také o té důležitosti fungující a efektivní struktury a architektury, které musí existovat na úrovni členského státu. Co se týče uh, ukládání informací, tak tyto informace by měly být uloženy až ve chvíli, kdy tedy úspěšně celý tento postup uh, se zakončí. Eh, díky tomu vlastně budeme předcházet vytváření zbytečné administrativní zátěže a uh, také se vyhneme tomu, že budeme v podstatě vytvářet nějaké uh, nesprávné, falešné naděje na něco, co se poté nestane. Eh, ve chvíli, kdy tedy úřady eh, v rámci tohoto postupu a v rámci časových limitů eh, shledají ty případy jako validní, to znamená, že chtějí udělit statut uprchlíka, tak, tak status uprchlíka, tak také mohou učinit. Ale je jasné, že tady existuje také určité standardní nastavení. A co se týče těch vnitřně vysídlených osob, tak já vím, že někteří z vás tady vyjádřili určité obavy, ale já i přesto jsem vnitřně vysídlené osoby nechala eh, ve své zprávě, protože takto vnitřně vysídlených osob je stále více a více a proto potřebujeme opravdu ještě speciální pravidla právě pro tyto vnitřně vysídlené osoby a nesmíme na ně zapomínat. A já tady v tuto chvíli tedy končím a už se v tuto chvíli těším na připomínky svých eh, spoluspravodajů, stínových stínových eh, zpravodajů a všech ostatních. Děkuji, děkuji mnohokrát za práci na eh, této složce a v tuto chvíli přejdeme tedy ke stínovým zpravodajům. A tam, kde ty stínové zpravodaje nebudou, nebudeme mít, tak bychom poprosili tedy ty, kteří je nahrazují, tak aby to všechno probíhalo koherentním způsobem. Takže prosím, máte. Ano, hej, já vím, že jste tu. Vím. Takže začneme. Pan Demera, prosím, za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. E, děkuji rovněž Malin za odvedenou práci. Ale úvodem bych chtěl upřesnit jednu věc. Souvisí to e, s, souvisí to se španělskou terminologií kterou používá španělská kabina. Takže nehovoříme o přemístění, nejbrž o přesídlení. Solidariamente. Eh, protože uh, uh, pře, uh, přemístění znamená, že uh, solidárně Eh, pře, to znamená rozdíl mezi přesídlováním a mezi znovu usídlováním. Ese es el objeto del informe de Malin. Bueno, eh, efectivamente, señor presidente, este informe. Eh, tak ještě nyní zpátky ke této zprávě eh, je důležité, abychom eh, zde zaručili Mm, příchody, které by byly eh, solidární a bezpečné. Eh, co se týče obsahu, tak eh, zde bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za opravdu velmi seriózní práci. Já si myslím, že je velmi zásadní, abychom měli program pro znovu usídlování který bude realistický a solidární. Jak víte, Evropa má 23,8 světového HDP na základě údajů OECD, ale pouze přijímáme kolem 8 všech e, uprchlíků. Jak víte, pane předsedo, vy a já jsme měli tu čest vypravit se do Kanady a tam jsme byli eh, svědky eh, úspěšného eh, programu znovu usídlování. V této zemi, tak jak o tom hovoří Malin, v této zemi má velmi důležitou úlohu zásadní úřad vysokého, Vysoký úřad pro uprchlíky OSN. UNHCR. A to je věc, na kterou bychom se měli upírat my Evropané. E, to znamená, abychom jakožto občanská společnost e, prováděli záštitu nad znovu usidlováním. A toto je jedna z těch sedmi iniciativ, které byly uvedeny pro záruku asilového systému. Já jsem Malin uvažoval velmi intenzivně na tom eh, eh, naléhavém procesu a myslím si, že jak ty říkáš, že čtyři měsíce to je směšné, pokud jde o naléhavý postup. Pokud budeme čekat čtyři měsíce, tak ta eh, naléhavá situace se může proměnit eh, ve smrt. Nesouhlasím tedy s těmi čtyřmi měsíci. A potom, co se týče té rovnováhy ze strany paní zpravodajky, aby se eh, podporovaly členské státy Eh, v rámci znovu usidlování. Pro mě je zásadní ten program národního, charak- národního charakteru, protože eh, máme miliony bratrů kteří, a sester, kteří hovoří našim jazykem a kteří trpí na druhé straně Atlantiku. Eh, Malin, já předložím 8 až 9 pozměňovacích návrhů a můžeš počítat s mojí pomocí. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Thanks for pointing out also any confusion in the translation between relocation and resettlement. I mean, that is... To je ten, tady máme ten rozdíl mezi znovu usídlováním, přesídlováním. To je jasné to je ve víc jazycích. A děkuji, že jste také nadnesl tu otázku kanadské delegace a některé ty modely, které jsme v tomto kontextu viděli. Děkuji ještě jednou. Měl byste možná dát této věci trochu víc času. Omlouvám se kolegům za SAD, Katy tu není. Nevím, jestli ještě někdo chce hovořit. Brigitte. Fernando, rozhodněte si to mezi sebou. Velmi stručně jednou větou. Obecně bych řekla, že mě poněkud překvapuje, že je vůbec potřeba uh, hovořit o uh, přesídlování, pokud žádáte ochranu v Evropské unii ze země, s níž nemáme eh, bezvýzový styk, No tak samozřejmě můžete se dostat do země pouze nelegálně, což není zločin. I když někteří lidé to považují za zločin. Takže pokud chceme nějaké, mít nějaké povědomí o tom, kdo přichází a chceme pomoci lidem, kteří prchají před válkou a uh, uh, uh, dalšími problémy, tak jediné, jediná možnost je eh, mít nějaký systém, kterým je prostě budeme eh, usídlovat. Proč s tím nepracovat? To nezastaví samozřejmě všechny eh, osoby, které utíkají před špatnou situací v jejich zemi ale může to minimalizovat eh, všechny ty eh, smutné tragické situace, včetně převaděčství, pokud trošku otevřeme dveře a začneme pracovat na přesídlování. Já nejsem tak optimistická, ale přesto doufám, že členské státy si uvědomí, že toto je velice dobrý způsob, jak eh, plnit naše, naši humanitární odpovědnost, jak chránit osoby, které prchají před válkou a politickým, eh, politickou persekucí. Všichni to, abychom měli určité záruky toho, že samozřejmě ti lidé, kdo sem dorazí, jsou skutečně uprchlíci, kteří žádají o, o ochranu, o azyl. Zajímavý by mě opravdu pádný argument eh, členského státu, který, tomuto, který se tomuto eh, vzpírá. Samozřejmě, že přesídlování není jediným řešením. Vždycky budou lidé na našich hranicích, kteří budou, kteří budou klepat na naše hranice a my musíme také pracovat na některých negativních situacích, v některých třetích zemích, když přesídlování je jedna z důležitých eh, oblastí našeho eh, azylového balíčku. Doufám, že členské státy na tom budou pracovat. Děkuji. Eh, poněkud komplikované věc, ale prosím vás, kdyby, kdyby jeden, kdybychom mohli slyšet teď tu druhou polovinu perspektivy SADL, prosím stručně. I já jsem chtěl teď spěchat na výbor pana, který je, je často zasedá ve stejnou dobu jako Libe, ale já jsem čekal na stínové zpravodaje, A chtěl jsem vás ujistit o naší spolupráci. Vy jste zmínili humanitární víza. Já jsem, já jsem zpravodaj k vízovému kodexu. A to, co jsem chtěl říct, je přesně to, že kromě těch technických aspektů zlepšování iniciativy v této otázce musíme být političtí. musíme čelit eh, samozřejmě radě, která je tím spoluzákonodárcem. Proč tady revidujeme vůbec tuto záležitost znovu sídlování? Proč eh, revidujeme balíček, který jsme přijali v posledním mandátu? No, protože rada zlobí. Rada se eh, prostě nedrží pravidel. A vlády členských států nedodržují práva, právo přesídlování nebylo, nebylo uplatněno. Byly tu programy a rozhodnutí a ty se neimplementují. Proto to musíme teď celé přeskoumávat, protože to nefunguje. E, znovu usídlování ani přesídlování nefunguje. A musíme být političtí v této oblasti. A kromě toho, formulovat pozici Evropského parlamentu v legislativním postupu, eh, pokud chceme, tak musíme strategicky se postavit eh, na trialogu. Tedy v té eh, definitivní závěrečné fázi přijímání práva. Tentokrát musíme dělat nějaký zákon pro dobro a členské státy to hezky splní. Stevens, Helga Stevens. Thank you, Chair. Colleagues, I would... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda také poděkovala eh, zpravodajům a pospravem za tu opravdu skvělou práci. Vidím, že tady je opravdu velmi mnoho pozměňovacích návrhů 125. Já jsem neměla čas se podívat na všechny ale v tuto chvíli je ještě velmi těžké se k ním tedy celkově vyjádřit, protože jsem je všechny nepřečetla, ale těším se na konstruktivní <clears throat> a dobré konzultace. Já doufám, že návrh komise nebude příliš změny. Samozřejmě, že tady musíme zapracovat určité změny, ale co se týče eh, obecného mého názoru, tak já si myslím, že tady jde opravdu o dobrý návrh. Ano, já si myslím, že tady by nemělo docházet ke zdvojení práce s eh, UNHCR, protože samozřejmě máme také určitá omezení, co se týče eh, zdrojů, to znamená, je třeba si uvědomit i toto. A také si myslím, že je velmi důležité eh, pokrýt v podstatě nebo pomoci co největšímu množství lidí. Já si myslím, že je to sice jasné, ale je důležité v podstatě to zopakovat. Ale ve chvíli, kdy chceme veřejnou podporu pro znovu usídlování, tak musíme zároveň zůstávat velmi realističtí. Děkuji. Děkuji a paní Cecilia Wikström za ALDE. Děkuji mnohokrát. Já tu zastupuji Louis Michela, který je stínovým zpravodajem, takže budu hovořit francouzsky. Takže pan Michel chce poděkovat eh, zpravodajce za návrh zprávy, eh, také za eh, velmi konstruktivní postoj ve vztahu k stínovým zpravodajům, až dosud tedy z toho vyplývá jasná vůle k vytvoření přidané hodnoty k tomu nařízení. To, to znovu sjedlování představuje část té reakce, část té odpovědi kterou může Evropská unie přinést. A Louis Michel věří, že budeme eh, schopni být konstruktivní a ambiciozní při vypracovávání mechanismu, v němž každý eh, se zhostí svého eh, dílu zodpovědnosti. Že se bude pokračovat práce zahájená s, s paní Björk a s dalšími stínovými zpravodami a že Eh, dostajeme k textu, který bude skutečně na té úrovni, kterou parlament žádá od vypuknutí migrační krize. To jest vytvoření a posílení eh, legální cesty pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Tímto vám děkuji, pane předsedo. Oh, that's, Děkuji. Ano, Louis Michel by na vás byl velmi, velmi hrdý. Výborně. Tak, teď si musím chvilku odpočinout, ale teď ještě za zelené. Můžete hovořit za zelené? Ne, vy nemůžete. Je tu někdo za zelené? Judith z Argentiny byla spravodajkou za zelené, teda není tu nikdo za zelené, nikdo za EFDD, takže já jednoduše v tuto chvíli dám uh, slovo dalším, kteří jsou na seznamu. A omlouvám se, já se omlouvám. Eh, vy, jste, vy máte zase jiný účest, takže jsem si vás nevšiml. A, a jo, jo, vy jste si vlastně ohlila ten opravdu velmi e, výrazný knírek, takže vy jste přišla prostě inkognito, já se vám velmi omlouvám. Pane, pane předsedo, já nechci, abyste eh, mě poznal, proto já se opravdu každý, každý týden snažím eh, měnit, aby jste mě nepoznal. Děkuji vám. Chtěl bych poblahopřát eh, paní zpravodajce a chtěl bych pohovořit jménem naší skupiny. Eh, co se týče eh, znovu usídlování, tak se jedná o migrační toky, o jejich řízení a hovoří se tady o indikátorech a vztahu s osobou, kterou je potřeba znovu usídlit. My Nesouhlasíme s tím, aby znovu osídlování bylo podmíněno eh, vztahům s ostatními zeměmi. My rovněž souhlasíme s tím, aby se eh, vyškrtnul odkaz na dohodu s Tureckem jakožto model. Souhlasíme s tím, že eh, tam má být zahrnut nalehavý postup, stejně jako to řekla zpravodajka. My souhlasíme v tom, že musíme mít jasné cíle ohledně počtu osob, které je potřeba znovu usídlit a potom tedy na základě světových potřeb a potřebujeme konkrétní opatření, aby tento nástroj pokročil ku předu. Je potřeba, abychom měli dostatečné záruky Eh, tento proces by měl také zohlednit humanitární cíle a Evropská agentura musí pracovat eh, s dotčenými zeměmi tak, aby se dosáhlo lepší spolupráce. Musíme se rovněž eh, zaměřit na slučování rodin. Souhlasíme s paní zpravodajkou a souhlasíme s tím, že se musí Eh, zaručit eh, združování rodin, pokud neexistují další vhodné nástroje. A jsme tady k dispozici a eh, rádi vám pomůžeme. Děkuji. A teď další, kdo se přihlásili o slovo. Paní Albil, prosím. Eh, děkuji vám. Evropský rámec pro znovu usídlování je základním prvkem nového návrhu Evropské komise o azylu. My to chápeme tak, že tento návrh se zakládá hlavně na externalizaci hranic. To znamená, že zaplatíme třetím zemím, aby byli strážci jižních eh, hranic eh, v Evropě. A potom znovu osídlování se eh, promění v určitou klauzuli ve smlouvě, kdy my platíme a druzí provádějí kontrolu hranic, provádějí deportace nebo uvězňují migranty. To jest uplatňují evropskou politiku v oblasti migrace a azylu. Co se týče znovu osídlování, tak jak to navrhuje Evropská komise, už potom není humanitárním nástrojem naléhavé potřeby a provádí se v kontrolu migrace, která se zakládá na eh, dohodách Eh, s třetími stranami, tak aby se prováděly eh, jednodušeji deportace. Proto my kriticky nahlížíme na, toto, na tento návrh a proto bych chtěla poděkovat paní Bjork za odvedenou mm, práci a za zprávu, kde potrhuje tyto záležitosti. A ona sama vyzvihla to, že eh, na základě návrhu komise, kdy se neumožňuje znovu usídlení Eh, v případě osob, které nelegálně vstoupily do EU během posledních pěti let, takže toto je zcela v rozporu s ženevskou úmluvou. Ve zprávě paní Bjork poukazuje na humanitární úlohu znovu osidlování, že znovu osidlování nemůže být eh, náhradou jiných eh, způsobů a je v souladu tato zpráva Eh, s tím, že členské státy musí přežít svoji odpovědnost a Evropská unie. V této zprávě se jasně ukazuje, že nemůžeme podmiňovat znovu usidlování podpisu migračních dohod s Evropskou unii a že se musí eh, zaručit trvalé povolení k pobytu. To jsou věci, které bych chtěla vyzdvihnout, eh, pokud je o, o náš souhlas s touto zprávou a znovu opakuji, že bych chtěla poděkovat paní Bjork za práci na této zprávě. Děkuji, pan Rade, prosím дами и господа, Европейския съюз има нужда от постоянна система за презаселване на мигранти, която... Děkuji вам? Chci říci, že je důležité, abychom eh, přesídlování eh, zkombinovali s centry azylovými, které jsou eh, mimo Evropskou unii. Evropská unie financuje tábory v některých sousedních státech což jsou státy, které zároveň eh, hostí migranty ze Syrie a dalších eh, konfliktních zón. Nezávisle na těchto eh, centrech by měly existovat také ještě centra, kde budou osoby z oblastí bývalého Sovětského svazu, které Eh, budou moci předkládat své žádosti a budou eh, mít rovněž právo na přesídlení v Evropské unii. Ale nesmíme už věnovat pozornost pouze státům, eh, které se nachází na naší externí hranici. Můžeme zachránit stovky životů, protože některé osoby, které chtějí využít mezinárodní ochrany, se už pak nebudou vydávat na tu nebezpečnou cestu přes Středomoří ale budou moci bezpečně předložit svoji žádost o azyl. Zároveň členské státy budou mít eh, možnost eh, přistoupit ke eh, bezpečnostním prověrkám, aby předtím tedy, než tito občané vstoupí na území Evropy a tím pádem budou občané EU se cítit více chráněni. Takovýto systém by jistě prospěl jak žadatelům eh, o azyl, tak členským státům Evropské unie. Zároveň je samozřejmě těžké eh, souhlasit s návrhem, že členské státy mm, mohou vyloučit ze systému tedy eh, osoby, které představují určitou hrozbu. To se dá pochopit, nemohou, uprchlíci nemohou okamžitě získat právo na dlouhodobý pobyt, protože to by byla persekuce vůči jiným státům třetí, eh, příslušníkům třetích států. Děkuji, pan Depre. Děkuji vám, pane předsedo. Jen velmi stručně, já, já tady nebudu teď eh, rozvíjet nějaké obecné úvahy, protože obecně souhlasím se vším, co eh, řekla paní zpravodajka, s tím, co také velmi per- pertinentně francouzsky řekla Cecília Wikström. Ale dovolil bych si dvě připomínky. Jednu připomínku a jednu otázku. Že já, já jsem zaprvé stínový zpravodaj k eh, rozpočtu a osobně mám trochu problém s návrhem, který je tady předmětem koncenzu, a to, že pro národní programy budeme pokračovat, eh, že budeme nadále dostat 6 tisíc e, eur za osobu. I, i, i když v rámci evropského programu je to 10 tisíc. Tady, tady myslím, že je problém principu. Já naprosto souhlasím, aby, e, se do toho, aby do toho vstoupil evropský kredit, pokud je o financování některých operací, které probíhají v rámci evropského programu. Ale nevidím prostě ten důvod, proč by evropské kredity e, měly finančně podporovat politiku, kterou provádí e, autonomně členské státy, i když je ta politika třeba skvělá. A to je otázka principu, jestli ano či ne, jestli rozpočet Evropské unie nemá být nějakým způsobem omezen na kroky, které jsou e, rozhodnuty Evropskou unii. Já myslím, že to je otázka, která je nevyhnutelná. Členské státy si mohou rozhodnout, co chtějí, ale z hlediska Evropského parlamentu myslím, že, to, že potřebujeme ucelený přístup. Jsem také těnovým zpravodajem k otázce víz. A mám k tomu následující otázku. Počítá se s tím, že e, osoby, které budou předmětem přesídlení, že se jim vydají doku, evropský dokument pro všechny členské státy, a nebo necháme na členských státech, aby si určili, jaký dokument jim umožní překročit hranici, na jak dlouhou dobu, na jak dlouho dobu bude doklad vydan. Mně se zdá, že v rámci evropského programu je na místě nejenom finanční um, podpora stejné úrovně, ale i dokumentace by měla být stejná, tedy z hlediska um, požadavků na doklady. Děkuji a omlouvám se, jestli jsem trochu překročil svůj čas. Ne, naprosto v pořádku, protože ve chvíli, kdy o tom budete chtít hovořit, tak je dobré eh, o tom vědět, takže je dobré, že jste to zmínil. A ještě předtím, než se vrátím k Malen, Jern Lenard, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se také pokusím hovořit co nejstručně. Když jsem se stal poslancem Evropského parlamentu, tak mě udivilo, že pouze 14 28 členských států má vůbec programy na znovu usídlování. To znamená, že ano, ta potřeba tady je takovéto programy mít a podpořit. E, v rámci jak si toho návrhu Evropské komise si myslím, že je tady poměrně hodně zajímavých e, nápadů. Nicméně já si samozřejmě, já si kladu tu otázku, do jaké míry to vlastně vůbec e, bude proveditelné, protože je pravda, že ne úplně všechny členské státy se k tomu staví se stejným entuziasmem eh, k této otázce. To znamená, tady samozřejmě je to otázka možná, jak moc eh, dobrovolné či nedobrovolné to má být ale tady těch 250 tisíc eh, eh, ročně jako stanovený cíl, tak nevím, nevím, zdali to bude proveditelné. Možná, že bychom se možná mohli podívat jaksi na jiná čísla. Eh, možná, možná, že bychom se měli nad tím číslem zamyslet, jak moc to proveditelné bude. A co se týče rodinného slučování, slučování rodin, tak jak to je vůbec všechno možné, protože v roce 2016 jsme měli 30 tisíc eh, v podstatě žádosti o azyl a 32 tisíc vlastně přišlo do Nizozemska v rámci programu slučování rodin. Takže eh, já si myslím, že je třeba také zohlednit tyto legální cesty. Eh, dále tento text se zabývá také údaj z roku 2015, což byl v podstatě také rok, ve kterém opravdu velmi mnoho lidí, miliony lidí přicházeli do Evropské unie a Samozřejmě víme, do kterých eh, států eh, přicházelo co nejvě- to největší množství eh, lidí a jak moc museli investovat do eh, programů týkající se eh, jak se jejich přijímání. To znamená, že na jedné straně máme to znovu usídlování, na druhé straně máme také tu dohodu o nelegální migraci, což je něco, co ještě je třeba zohledňovat a dále. My jsme si, si um, jak si na základě našeho HDP něco vypočítali, ale ve chvíli kdy hovoříme o tomto mechanismu, tak vždycky říkáme 50% HDP, 50% také eh, populace. To znamená, že to by možná mohl být trošičku realističtější přístup k této otázce. A kromě toho je třeba eh, se eh, udělat všechno pro to, aby ty snahy nevyvíjela pouze Evropská unie, ale opravdu všichni, protože samozřejmě pokud, i když my budeme vyvíjet maximální snahy, tak to pořád bude jenom 25% z celého toho globálního počtu. To znamená, že v rámci OSN je třeba udělat všechno pro to, aby ty snahy opravdu byly dostatečně vyvíjeny ze stran všech jak se zainteresovaných aktérů. Děkuji, děkuji Stuarte. Je pravda, že zase máme poměrně málo času, protože máme na pořadu jednání ještě další eh, otázky, ale já bych poprosil tedy ještě předtím, než dám slovo zpravodajce, abyste hovořil tedy co nejstručněji. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také paní eh, zpravodajce a všem poslancům. Velmi, velmi málo slov za nás. Evropská komise se samozřejmě váží té obecné té podpory týkající se tohoto nového rámce pro znovu usídlování. A eh, co se týče eh, té, nebo té dohody, tak té si velmi vážíme. Já bych možná ještě zmínil další prvky, které se týkají znovu usídlování. Tento návrh také v podstatě vychází z, toho současné, z té současné struktury a těch současných eh, iniciativ pro znovu usídlování. Více jak dvě třetiny těch eh, v podstatě dohod, toho dohodnutého počtu osob už bylo znovu usídleno, to znamená 15 eh, 500 lidí už bylo znovu usídleno od spuštění celého toho programu. Teď ještě několik prvků, které je třeba zmínit v souvislosti s tím, co říká paní zpravodajka. Tak Evropská komise samozřejmě souhlasí s tím, že UNHCR je klíčovým partnerem v oblasti znovu usídlování. To znamená, že my jsme opravdu velmi rádi, že můžeme i nadále eh, specifikovat toto vlastně v textu, tak abychom eh, si to v podstatě opravdu uvědomili, že UNHCR je opravdu eh, s tím zásadním partnerem. Znovu usídlování je zcela zásadní právě pro při poskytování mezinárodní ochrany. To je samozřejmě cíl číslo jedna, ale komise také věří v to, že znovu usídlování je třeba využívat také strategie strategicky tak, aby třetí státy opravdu navyšovaly své kapacity na ochranu a e, příjem. To znamená zajistit opravdu globální sdílení této této zátěže. To znamená, že z tohoto důvodu my věříme v to, že znovu usídlování by mělo také pomoci lepšího, lepšímu managementu migrace. A proto tady máme také článek 4 a náš pozměňovací návrh. To znamená, že určité prvky je třeba eh, trošičku lépe zohledňovat. To znamená, že ano, znovu usídlování je velmi důležité pro zajištění mezinárodní ochrany, ale neexistuje, žádný subjektiv, neexistuje žádné subjektivní právo pro eh, jednotlivce eh, na znovu usídlování. To znamená, že tady je třeba hovořit samozřejmě o těch kritériích eh, způsobilosti i v souvislosti se ženevskou úmluvou. A ve chvíli, kdy hovoříme o vyloučení, tak tím nemáme na mysli vyloučení z rámce mezinárodní ochrany hovoříme o vyloučení z toho programu na znovu usídlení. Takže například v souvislosti tedy i s charakterem celého toho struktur, té struktury, tak členské státy by měly vyloučit z eh, znovu usídlovacího programu samozřejmě ty, u nich byl nastavený alarm eh, v rámci jaksi eh, mm, informací či zpravodajských služeb. To znamená, že tady jde samozřejmě o to, aby eh, tady, abychom tady otevřeli novou legální cestu, to znamená, že to je v podstatě další legální eh, eh, cesta, nicméně zavést nějaký záva, nějaký, nějaké závazné schéma pro znovu usídlování by rozhodně nebylo smysluplné. Je důležité, abychom se dohodli na nějakých celkových číslech, každoročních celkových číslech, aby samozřejmě docházelo i nadále k velmi úzké spolupráci mezi různými aktéry. A co se týče rozpočtu, tak eh, tady komise samozřejmě souhlasí s tím, co vyšlo z výboru rozpočtu. Tyto plány na znovu usídlování by měly být co nejambicioznější a mm, členské státy by měly dostávat co největší podporu na tyto programy, což samozřejmě znamená ale také eh, uvědomění si toho, že ty eh, finanční prostředky jsou určitým způsobem omezené. To znamená, pokud bychom tady hovořili pouze o nějakých plošných eh, Eh, částkách. Eh, to znamená, že tady máme v podstatě společná pravidla, společná eh, pravidla na způsobilost, vyloučení a tak dále, tak pouze tak by to v podstatě mohlo fungovat. V rámci jaksi národních programů tady také existují některé prostředky pro znovu vysídlování. My můžeme tyto národní struktury podpořit vlastně v rámci podporování infrastruktury. Ve chvíli, kdy hovoříme o těch jaksi paušálních částkách, tak ta, to to jsou už částky z evropského rozpočtu přímo určené na tyto cíle. A dále, co se týče toho společného azylového systému, tak eh, tady v našem návrhu v podstatě hovoříme o stejném statusu pro znovu usídlené lidi, eh, v podstatě identický status jako pro všechny eh, lidi, kteří v podstatě si žádají o azyl. Děkuji, děkuji a paní zpravodajka má slovo. Děkuji. Děkuji za veškeré vaše příspěvky. Ráda vidím, že je tu podpora pro ambiciozní program na evropské úrovni. A když říká Evropský parlament, že chceme bezpečné cesty do Evropy, tak to také míníme. Takže o to budeme usilovat. Nic, o nic jiného. Takže tady máme možnost získat podporu. Já jsem vzala v potaz všechny vaše připomínky a nyní rychle se vyjádřím k těm některým bodům, které zazněly. A budeme o tom hovořit ještě na stínových zpravodajích. Teď hovoříme o, eh, když hovoříme tedy o eh, hostitelství. Víme, že to není žádných 10 tisíc, které eh, pokryjí ty náklady. Musíme postoupit na všech frontách. Může se to jenom zlepšovat. budou se chtít členské státy účastnit. Ne proto, že jim řekneme, že nedostanou ty peníze, ale protože prostě to bude lepší združit zdroje. No, bavme se o tom. Možná to. Chceme tu e, částku změnit, ale já se každopádně domnívám, že to je ten e, to je ten základ. To. Pokud jde o přesídlování, to nebude jediné o co jde. Je to jedna z těch věcí, ale je to jedna z věcí, kterou můžeme dělat, můžeme být součástí toho, co potřebuje UNHCR, můžeme být globální eh, globálním hráčem. Některé členské státy váhají, Některé eh, samozřejmě členské státy eh, přijali mnohem více uprchlíků než jiné, třeba Švédsko. Tam, tam, tam ta, to není vůbec žádná změna. Pět tisíc, pět je pět tisíc i nadále. Sjednocování rodin. Není rozumné, abychom měli legislativu na evropské úrovni a pak dělali nějaký další eh, paralelní systém, na kterém to bude probíhat. Já nejsem proti přesídlování strategicky, ale něco to znamená. Znamená to podpořit situace, kde máme chráněné uprchlíky, hodně úsilí o stabilitu a bezpečnost. Tím můžeme tuto situaci stabilizovat. To je strategické využití. Ne, že dáme tady sem plot a sem něco jiného. Prostě humanitární, eh, humanitární podstata musí být zachována. Registrace, SIS a tak dále. Probíhá několik vyjednávání zároveň. Kolegové v Eurodaku to vědí. Také probíhají eh, na azylovém trialogu tyto diskuze. Registrace třeba v Eurodaku by neměla probíhat předtím, než, než bude dáno pozitivní rozhodnutí. Myslím, že musíme mít směrnici, která je bezpečná, ale všechny země se do toho musí být zapojeny. A doklady, které lidi mají, UNHCR má dokumentaci, kterou dává lidem, zahrnuje to také to hodnocení, o to, že je to uprchlík, který má nárok na mezinárodní ochranu, hlediska dokumentace. Je to funkční systém, na kterém musíme stavět. Ale co pak dělat, když jak jsou ti lidé už v Evropské unii, to je trošku jiná věc. A pan Michel tak, jak tomu má co říct. Těším se na práci s dalšími stínovými zpravodaji, kolegy, já sama, má kancelář je vám otevřená, je vám k dispozici. 25. se sejdou stínoví zpravodajové, ale neváhejte mě kontaktovat už dříve, pokud se chcete bavit o, o, o některých konkrétních částech té zprávy nebo o celé té zprávě. Děkuji, děkuji i, i dalším poslancům. Myslím, že to bylo konstruktivní diskuze. Opravdu chápeme, že že eh, je eh, přesídlování trošku jiná věc od ostatních eh, záležitostí a potřebujeme důvěryhodnou politiku. Pokud nebudeme mít důvěryhodnou politiku tohoto typu, hmm, to, fakt, to by opravdu nebyl dobrý výsledek. Takže to, to vidíme jasně z té diskuze. Včetně toho, co říká pan Depre, aspoň jsme teď zapojeni do těchto bodů. Vznikají to, je to tedy podklad pro skvělé diskuze. teď se dochází, dostáváme k eh, přepracování Dublinu. A já dám rovnou slovo Cecílii k zpravodajce k Děkuji, Klode. Děkuji kolegům za to, že mi ještě budou věnovat pozornost. Já jsem to podrobně vysvětlila dříve takže tentokrát zůstanu jen eh, u toho, že si vás vyslechnu a případně probereme vaše předložené pozměňovací návrhy a v tuto chvíli analyzuji vaše návrhy, i když ty pozměňovací návrhy představují celé politické spektrum, tak v některých ohledech vidím, že to je jasné směřování a mě to těší. Je tu naprosto solidní většina ve prospěch automatického systému a to je klíčový prvek. A jsem rád, že se na tom shodneme. Velký počet pozměňovacích návrhů jistě zlepší moji původní zprávu, ale všichni budeme muset výrazně pokročit při hledání kompromisu, abychom získali podporu širší e, většiny na výboru a na plenárce. Z politických důvodů je toto opravdu důležité. A bude mou povinností hledat tyto kompromisy. Abychom se na tom shodli. Skutečně všichni, abychom stáli, eh, abychom byli všichni jednotní, táhli za jeden pro vás. Přesto je tu jedna eh, věc, kterou chci zdůraznit té zprávě. Chci nastolit rovnováhu a vytvořit eh, skutečně odolný systém, který bude moci fungovat přímo v terénu. Testovali jsme to s experty a s dalšími. Potřebujeme ucelený přístup. Vzhledem té komplexnosti celé té záležitosti je důležité, aby ty kompromisy, na kterých budeme pracovat, zajistili tuto ucelenost, tuto rovnováhu. S tím, že zohledníme samozřejmě také návrhy od nových kolegů. Musí to být systém, který funguje v realitě, který mění realitu. A to platí pro všechny členské státy. Musí to být evropská reakce na evropskou vízu. Systém musí také si získat důvěru evropských občanů, členských států a uprchlíků samotných, čili žadatelů. Potřebují uh, mít dojem, že jsou bráni vážně, že, že s nimi zacházíme uh, rovnoprávně, bez ohledu na to, kde jsou jejich žádosti posuzovány. A to si vyžádá lepší právní záruky, přístup k informacím, ale také velmi jasná stabilní pravidla ohledně toho, jaký členský stát by se měl zhostit té odpovědnosti za azylovou žádost. A ten systém by neměl umožňovat žádné pobídky pro ty žadatel, aby o ten systém obcházeli nebo aby se uchýlili do ilegality. A to při nejmenším z hlediska vlastní bezpečnosti. Prostě zmizet v Evropě je nebezpečné. Zejména pro nezletilé. Vím, že desítky tisíc dětí se prostě ztratily v Evropě. Mohu vám říct, že to nebude snadné. Obdrželi jsme 1021 pozměňovacích návrhů ale nikdo nám nikdy nesliboval, že politika bude jednoduchá. Bude to těžké, ale já jsem přesvědčen, že parlament je nyní připraven občanům a vládám také ukázat, že když se do toho pustíme společně a, s, s, a máme jednotnou linii, jsme schopni také najít společná řečení, řešení která změní eh, realitu přímo v terénu. Musíme proto opravdu eh, být jednotní, musíme být opatrní eh, na podrobnosti a musíme zachovat ucelenost to, v tom textu. Jistě najdeme nějaký způsob, jak postoupit před. Učiníme tak společně. Teď jdeme tak trošku jinými, různými směry, ale nemáme mezi sebou ty největší překážky tady v týmu, to ne. Ty největší překážky eh, se týkají odporu na úrovni rady. A proto je politicky tak důležité, abychom našli nějaký, nějakou cestu vpřed, abychom byli jednotní. To je každopádně klíčové, protože pak e, ten do naše znění a náš jednotný ucelený přístup může inspirovat i v radě určitou energii, může je pobídnout, může je přimět k tomu, aby se rovněž posunuli tak, jako jsme to učinili my. A, takže já chci to skončit na pozitivní notě. Všechno je možné. Politika je i nadále uměním možného. Děkuji. Hey Gerard, you, you, you're welcome to club. Děkuji, děkuji. Vítejte, vítejte v klubu. Já, já doufám, že se nám budou přidávat i další. No ale já si myslím, že spousta lidí se prostě nechce přidat jenom protože si uvědomí, jak náročné celé to téma je. Ale já samozřejmě minimálně za nás vím, jak moc práce to tady bude představovat. A hned paní Mussolini za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. My už jsme řekli, že tento text, který vypracovala paní zpravodajka, že považujeme jako velmi dobrý výchozí text pro jednání, i když jsou tady body, které by se mohly zlepšit. Na minulém zasedání jsem již hovořila o solidaritě a flexibilitě, pokud jde o žadatele. A do, také je důležitá flexibilita pro kompetentní členské státy. A nyní bych chtěla hovořit o bodech souvisejících s bezpečností. Už o tom hovořilo několik kolegů. Já nyní pracuji na jedné studii o normalizovaných operačních postupech, OPS anglicky. Jsou to postupy, které se aplikují třeba v Itálii nebo v Řecku. Jedná se o takzvané eh, hotspoty, které máme v Itálii v jiných členských státech nejsou a máme bezpečnostní eh, postupy, třeba eh, fotografie, náramek, rozhovor, eh, potom hm, jsou to otisky prstů. To je prostě počátek všeho. Ještě před Dublinem. My to děláme jako členské státy a nedělají to členské státy, protože nemají tento systém systém, který není uh, uzákoněn v Itálii. My se staráme o Dublin, tedy o žadatele. které, kteří jsou uh, předmětem povinnosti odebrat otisky prstů a potom se to dá do Eurodaku. My nemáme povinnost odebírat otisky prstů, ale to, co by. A jedná se tady o rámec, hovoří se, že na začátku toho řízení by se měly uh, provést takovéto snímky. A samozřejmě to, co dělá Itálie, to nemusí být závazné pro všechny. Právě v kontextu této otázky bych navrhla sérii pozměňovacích návrhů. Nebudu tam předkládat pozměňovací návrhy, kde souhlasím s paní zpravodajkou. Nebudu rozvíjet věci, na kterých souhlasím, ale třeba co se týče jiných oblastí, třeba to zrychlené řízení, tak my pracujeme na tom, aby v případě bezpečnostních důvodů jsme zachovali povinnost pro členské státy, především pro ty, které, které jsou vyžadujícími členskými státy, aby uplatnili zrychlené řízení ještě předtím, než dojde k uplatnění dublinských kritérií. A to pro ty osoby, které, eh, se, eh, které mohou být rizikem pro bezpečnost. A pokud ten eh, dožadující členský stát uplatňuje takovou tu bezpečnostní proceduru, tak se stává také automaticky kompetentním členským státem. Takže máme kompetentní členský stát a ten dožadující. A my jsme zároveň v neposlední řadě jsme chtěli eh, zajistit větší míru Eh, odpovědnosti eh, pro Evropskou agenturu pro azyl, také v případě dobro, dobrovolných přesunů. Velmi dobře víte, že po čtyřech týdnech žadatel přechází z odpovědného členské státu, odchází na dobrovolné bázi do druhého členského státu, někdy se jedná o <clears throat> dožádání, ale i bez toho. A po těch čtyřech týdnech se může představit eh, odpovědnému členskému státu nebo ne. Máme tam zatím tuto možnost. Takže větší zapojení Evropské agentury pro asilové řízení a to by mělo rovněž přispět k větší bezpečnosti. A takovýmto způsobem orgány členských států budou moci konzultovat informace, které souvisí s jedinečným registračním číslem žádosti o ochranu, tak aby to mohli eh, konzultovat na základě bezpečnosti. A to je právě ten bod, který bychom chtěli eh, posílit tím naším pozměňovacím návrhem. My jsme další pozměňovací návrhy předložili, nepředložili, pokud je o to přechodné období. Hovoří se o dalších členských státech, eh, které chtějí snížit či to upravit a jedná se o změnu skupin žadatelů ze 30 na 15 tak aby se zajistila větší míra kontroly a dohledu. A samozřejmě potom je tady otázka definice rodiny. My v současnosti analyzujeme, jak eh, by se to mohlo udělat v rámci dublinského nařízení, ta koncepce rodiny a určitě se to zaslouží větší diskuzi, protože je důležité, aby Evropská komise do eh, dublinského nařízení zahrnula bratry a sestry. O tom musíme ještě diskutovat, to je věc, která je otevřená, ale ta celková koncepce toho rodinného jádra, tak to musíme potom ještě specifikovat. A je to otázka, která se musí řešit ještě i v jiných oblastech. Potom otázka mladistvých. Tam určitě předložíme pozměňovací návrhy. Ale je faktem, že základním principem musí být eh, dodržet eh, maximální péči a ochranu pro mladistvé. a zachovat zásadu nejkratšího přesunu mezi členskými státy, protože co se týče digitálních snímků, osoby, kterým je více než 6 let, tam se můžou udělat digitální snímky, tak tam není nějaká jednoduchá digitální dohledovatelnost, protože to, že někdo je mladistý, tak to se stává předmětným v jiném členském státě a to až od momentu, kdy někdo začne mít právo na ochranu, protože je mladiství a potom automaticky, jakmile přijde do té určité země, tak potom se eh, rozhodne o tom přemístění do jiného členského státu. a potom dochází k žádnému eh, oddálení integrace a dochází tedy k přesunu mezi jedním členským státem a druhým a může se stát, že právě v rámci tohoto eh, přesunu může přijít o ten doprovod. Máme tady dobré eh, východisko, to je ten vícestranný víceúlohový tým, ale v té síti pro výměnu jsem znepokojena tím, zdali nedochází k oddálení všech těch procedur a řízení. A zároveň mě znepokuje ta nízká míra dohledovatelnosti, takže čím méně přesunu pro mladistvé, tak to je záruka pro to, abychom poskytli co nejlepší péči a co nejlepší ochranu této nejzranitelnější skupině. Eh, žadatelů o azyl. Je to v pořádku? V pořádku, Alessandra? Ale já to musím nějakým způsobem uh, ukončit. Byla tak dobrá, v pořádku. Já jsem si to samozřejmě velmi užívala, když jste hovořil. Dobře, děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Tady jediným problémem je to, že opravdu jsme omezeni časem. A s, to, s takovým velkým množstvím pozměňovacích návrhů opravdu není možné, abychom procházeli jednotlivé pozměňovací návrhy. A do 11.30 musí promluvit všichni nový zpravodově. Omlouvám se, že jsem vás přerušil. A za SAD, Eli, prosím. Ale no, pět, šest minut, já chápu, chápu, že je to složité. Já vím, jde tady o zprávu o dublinském systému. Všichni by o tom mohli hovořit extrémně dlouho, ale prosím, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ráda poděkovala všem kolegům za jejich příspěvky. Děkuji také paní zpravodajce Wikström za tu neuvěřitelnou eh, snahu takže jak se k tomu stavíme my? Všichni ty moje pozměňovací návrhy vychází z eh, jasného principu. Lidé, kteří eh, utíkají před válkou a konflikty, tak eh, neutíkají do jednoho konkrétního státu. Utíkají před válkou a konfliktem. To znamená, že musí narazit na solidaritu a musí tady fungovat azylový systém. A přesně tak to také stanovují články 78 a 80 dohod. To znamená, že tady v tuto chvíli hovoříme a opravdu apelujeme na společné unijní řešení. To znamená, eh, měli jsme samozřejmě usnesení z dubna 2016, ve kterém se hovořilo o centralizaci zodpovědnosti na Evropské unii a my jsme vlastně v tuto chvíli vlastně ten první stát eh, příchodu vyškrtli nebo jak si vyloučili také, eh, jak to bylo podle Dublinu. To znamená, my jsme vlastně vytvořili nový systém, který vychází z hierarchie kritérií a které vychází také z centrálního alokačního mechanismu, který také zohledňuje jaksi nějaké smysluplné propojení eh, žadatele. Stejně jako tady říkala paní zpravodajka Wikström, musíme tady samozřejmě také provádět eh, kontrolu Eh, v rámci níž by se dalo přímo tedy to rozhodnutí o nepřijatelnosti žádosti. To znamená, tady potřebujeme také přesně vyjasnit ty postupy, hlavně co se týče slučování rodin v případě nezletilých. Je třeba samozřejmě se tady ještě jednou pobavit a přesně upřesnit, co to vlastně znamená rodina, protože tady ty reality jsou opravdu extrémně komplexní u různých žadatelů. Nicméně nesouhlasíme s těmi sankcemi, které navrhuje Evropa Evropská komise. Myslíme si, že tady bychom měli podporovat eh, soulad a také nepodporujeme eh, ten princip permanentní zodpovědnosti. Potřebujeme tady eh, také tu eh, doložku o výjimkách. Tady jsme také vyškrtli tu, ten příspěvek solidarity, pro solidaritu, protože my si myslíme, že tady v podstatě nemůže docházet k podstatě k nějakému zhodnocování v penězích uprchlíků, nebo nemůže docházet k tomu, že se někdo bude chtít vyvázat ze závazku solidarity. To znamená, jakým způsobem by tedy tento systém, který bychom řídili, fungoval. A mm, samozřejmě je nám jasné, že to bude složené. Takže v první řadě registrace, v první eh, řadě poté slučování eh, rodiny, jak navrhuje paní Wikström, poté další dublinská kritéria, možnost sponzorství eh, a to v návaznosti na úspěšné procesy, které fungují v Kanadě a poté také samozřejmě je to, že určitá kritéria v podstatě až do znovu přeskumu žádosti musí platit určitá kritéria. A e, zodpovědnost by v podstatě by byla rozhodnuta podle centrálního, e, nebo by byla jaksi stanovena podle centrálního e, alokačního mechanismu. To znamená vše, co souvisí poté jaksi s ukončením vzdělání, s certifikáty, s jazykovými schopnostmi a tak dále a tak dále. To znamená, že samozřejmě je daleko jednodušší začít s těmi lidmi, kteří už nějaké vazby sazby mají, než eh, čekat na nějakou automatickou alokaci ve chvíli, kdy ten žadatel má nějakého sponzora, tak tady v podstatě už se to samozřejmě odečítá, jak si z těch eh, peněz určených na jednotlivého eh, příchozího. Ve chvíli, kdyby tady ale žádné vazby neměly existovat, tak by tady měla začít, měl začít fungovat ten systém alokace. Proto tady máme samozřejmě ještě těch šest států, kteří jsou nejdále od těch stanovených eh, cílů a tam by k té alokaci docházelo. Rozhodně by neměla existovat, ne, neměl by existo, neměla by existovat možnost výběru ve chvíli, kdy žadatel podal eh, falešné informace o jeho vazbách a nebo E, v podstatě podal jakékoliv jiné další falešné informace při e, registraci. To znamená, že tady, tady v tomto případě nemůže žádná možnost výběru existovat. E, také chceme zamezit sekundárním pohybům tak, aby dublinský systém fungoval férovým a spravedlivým způsobem. A o co jsme se snažili v souvislosti s našimi pozměňovacími návrhy? My se, jsme se snažili dokázat, že existuje, da, může existovat další dobrý dublinský systém, trestem. A rozhodně musíme udělat všechno pro to, aby nebyly trestány země, které jsou v podstatě na té eh, první frontě eh, a mají vnější hranice. A já se ptám, eh, teď si musíme položit tu otázku tedy. Eh, jsme schopni jednat eh, zodpovědně? Já si myslím, že my si opravdu musíme sednout a uvědomit si opravdu, jaký opravdu nestedatý dluh v tuto chvíli Evropská rada má, protože my společně to jsme schopni vyřešit, ale musíme jednat společně, musíme to udělat tak, aby to byl také udržitelný systém, musíme vytvořit efektivní dablanský systém, ale daleko víc více eh, je důležité ukázat našim občanům, proč je důležité takovýto systém mít a jak je důležité přesvědčit naše občany, že v podstatě pokud nebudeme spolupracovat všichni dohromady, tak se to nemůže podařit. A já samozřejmě v tuto chvíli chci říci, že se velmi těším na další spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji Eli a za EKR Daniel Dalton, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat Cecílii a sínovým zpravodajům za veškerou dosavadní práci a chci vysvětlit některé naše pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Chtěl jsem, se, chtěl jsem aby byla v textu určitá flexibilita hlediska přijetí některých žadatelů, kteří mají být, eh, chtějí být převedeni do určitého členského státu, ale to by mělo být vždy v pravomoci daného členského státu. Že systém bude určitě lepš, lépe fungovat, pokud budou lidé eh, dobrovolně chtít eh, přijímat lidi, spíš než aby k tomu byli nuceni. Takže tím pádem také uprchlíci tam raději zůstanou a nebudou se chtít přesunout dál do jiného členského státu. Je také důležité, aby to bylo omezeno pouze na jednu snahu o přesunutí a mělo by k tomu dojít pouze po té, co byl alokován do zodpovědného členského státu. Když bychom je eh, nutili hned na začátku eh, je eh, nechávat si vybírat, tak to by jim mohlo dát falešný dojem, že si prostě mohou vybrat zemi, kterou chtějí. A to by jen povzbudilo víc lidí k tomu, že by riskovali životy, aby dosáhli eh, evropských břehů. A to myslím, že není rozumný přístup, jak eh, k tomu přistoupit. Chci také zdůraznit eh, význam kvality informací, které jsou poskytnuty žadatelům a informovat je o postupech, právech a odpovědnostech. Musíme také zajistit, abych zůstaly eh, kontroly přípustnosti, eh, abychom zabránili zbytečným eh, přesídlením, přesunům a prodlevám. A je také důležité zajistit, aby nejlepší zájem dítěte byl vždy zohledněn, zejména tam flexibilita Eh, vrátit eh, nezletilé bez doprovodu do první země vstupu a nebo případně, aby zůstali v zemi, v níž se registrovali. Nechceme, aby existovala situace, kdy budeme pobízet eh, nezletilé, aby cestovali sami po Evropě, čím se budou jenom vystavovat dalšímu riziku ze strany převaděčů. A pokud jde o povinný alokační mechanismus, zatím se to nezměnilo, myslím, že to může fungovat. Um, referenční číslem by mělo eh, by nemělo možná být závaznou částkou, ale členský stát by měl možnost eh, samostatně eh, žádat a stanovit své, svůj počet lidí. Ehm, to pokud je budeme trestat, tak tím nepodpoříme solidaritu a zároveň nespůsobíme nepři, nepřispějeme tomu, aby se uprchlíci u nás cítili lépe. Takže myslím, že existuje do, dohoda, pokud jde o odstranění té finanční pokuty za odmítnutí, protože to by nepodpořilo solidaritu mezi členskými státy. Ale zároveň si myslím, že bychom neměli pouze eh, místo toho dávat další finanční eh, pokutu eh, Děkuji Cecílii za dosavadní práci a těším se na spolupráci s ní a dalšími stínovými zpravodaji a snad dosvějeme ku spokojivému výsledku. Děkuji. Děkuji. A slovo má Jean Lambert. Pokud jde o náš přístup k této otázce, podobně jako ostatní jsme nepřekládali pozměňovací návrhy úplně všude, kde souhlasíme s návrhem, ale přesto jsme to někde chtěli posílit. A to je otázka těch postihů. Protože tady jde o to, že se snažíme pracovat se základními právy. V tomto kontextu je také důležité si uvědomit, že když máme zatím některé členské státy, které jsou vystaveny obzvlášť velkému tlaku, tak tento tlak se může měnit v budoucnosti. A když se tím členské státy zabývají, tak myslím, že nesmí vycházet jen z té stávající situace. Někteří, kteří odolávají eh, těm opatřením pro solidaritu, by je mohli potřebovat v budoucnu takže by se možná měli na to připravit. A pokud jde o pozměňovací návrhy, které jsme předložili, zmíním dva až tři takové, skup, dvě až tři skupiny. Jednak uh, definice rodiny. A na druhou stranu, pokud jde o ty přijímací podmínky, které máme před sebou, tak myslím, že ta směrnice je přepracované znění. To znamená, že se ne, tam nemůžeme eh, zabývat definicemi rodiny. Ne, nesmíme se nechat zatlačit do nějakých rozhodnutí jenom proto, že je tu návrh recastu, eh, kde, kde, kde jsme se toho nemohli eh, žádným způsobem dotknout. A pokud jde o ještě definice rodiny v rámci uh, uchazečů o azyl, um, to jsou lidé, kteří se museli vyrovnat s velmi specifickou situací a měli bychom jít ještě nad rámec toho z hlediska definice rodiny. A jeden prvek, který jsme tam dali, je také ta otázka toho, jestli se můžeme připojit k partnerovi či družce v členském státu, kde je tento vztah uznávan. když tam není uznáván, tak jestli tak i tak by měla tato osoba mít eh, právo eh, pohybu, pokud jde tedy o rodinu jakožto těsné vztahy. Také jde o rozšíření smyslu plných vztahů i nad rámec rodiny. A to je proto, že se domníváme, že uchazeči o azyl nejsou příjemci charity. Jsou to lidé, kteří mají vlastní právo. Takže pokud jsme, to myslíme skutečně vážně, s tím, aby lidé měli právo ten svůj život rozvíjet dál, tak pak otázka integrace začne být důležitá. Je to něco, o čem členské státy hovoří velice silně a měli bychom to uznávat. Takže tu máme pozměvací návrhy, které jdou nad rámec rodiny k takovým záležitostem, jako je jazyk, eh, kulturní vazby, všechny možné další věci, které lidem dávají dostatečnou pod, dodatečnou podporu. Aby to všechno nebylo na členském státě. A podporujeme také právo lidí se eh, pohybovat v rámci tady nějakých skupin, aby nebyli lidé rozdáváni jak nějaké karty, a aby to byla skutečně komunita, která může pomoci určitým skupinám, než aby se rozptilovaly zdroje. A jedna z oblastí, kde jsme posílili přístup zpravodaje je postup přípustnosti. Řeknu to ještě jednou. Pokud tento postup uplatníte na členské státy prvního vstupu, tak vytváříte obrovskou zátěž, kde jakýkoliv realokační mechanismus nemusí začít fungovat. Takže pak už to není mechanismus solidarity, Kromě toho celá řada pozměňovacích návrhů z, jsme převzali z agentury pro základní práva, protože víme, že první rozhodnutí v členských státech jsou často spochybněny. Proto chceme, aby tento eh, proces celý byl, fungoval tedy na základě určitých předběžných kroků, aby to všechno pak fungovalo rychle. Král. Děkuji za FDD, pan Kora, který nahradí paní Farerou. Děkuji vám. Ano, já zde jsem místo kolegyně Laura Ferrara. Eh, my se na tento bod díváme z technického pohledu, ale je zde rovněž politický rozměr, protože abychom měli eh, dobrou reformu dublinského nařízení, tak musíme zde eh, zaručit politickou jednoznačnost a zapojit do toho všechny politické instituce. My jsme zde mluvili o základních postojích, které v tomto smyslu máme, pokud je o to nařízení. Je nezbytné abychom eliminovali kritéria, které jsou tady, především pokud jde o přeskum asilového řízení, především pokud jde o stát prvního vstupu. My si myslíme, že to je kritérium, které více než jiné vedlo ke kolapsu současného systému. A měli bychom to nahradit odkazem na tu zem, kam směřuje žadatel o azyl. Odpovědný členský stát je podle mého názoru ten, který kde je také rodina eh, toho konkrétního žadatele, to je velmi důležité, abychom adekvátně definovali otázku eh, té eh, základní rodinné jednotky, toho jádra. Jak říká komise, je důležité, aby se to definovalo měsíc předtím, než je žadatel přesunut do té země, kde je rodina. V případě neexistenci rodinných svazků, tak je potřeba, aby existoval mechanismus, který zaručí rovnoměrnou distribuci žadatelů o azyl do všech členských států, což by mělo být automatické přímo uplatnitelné nejenom v případě nouze či v případě naléhavého případu, ale mělo by to být povinné pro všechny členské státy. To je něco, co tady zatím chybí a mělo by to být povinné, aby členské státy mohly akceptovat takovéto redistribuční mechanismy. Měla by to být kvóta, která se vypočítá podle klíče, kde bude jasné hledisko, třeba velikost eh, eh, populace a HDP. My jsme tam ještě přidali míru nezaměstnanosti, to je další kritérium, které by tam mělo mít. Co se týče distribuce žadatelů o azyl, tak by měla by to být náhodná míra distribuce. Navrhujeme, aby se zohlednily i předchozí zkušenosti toho daného žadatele. Eh, případně, případné sociální či kulturní vazby a zároveň eh, také jeho jazykové znalosti. A potom, jak řekla paní eh, zpravodajka, navrhujeme přerušení plateb ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti jako sankce pro ty země, které se odmítají zapojit do distribučního mechanismu žadatelů o azyl. Ale jsme samozřejmě ochotni přispět jakýmkoliv dalším vyjasněním této metodice. Potom, co se týče pozice paní eh, zpravodajky, eh, paní Vikstre, my si myslíme, že není akceptovat jako eh, přípustné kritérium odpovědnosti, protože vždy by to měla být země prvního nelegálního vstupu. Vše ostatní, jak už jsem řekl, vedl ke kolapsu současného systému během minulých let. Je nezbytné zachovat mechanismus, který zajistí Eh, netrvalou distribuci žadatelů, protože to je nezbytné, abychom dokázali zachovat mechanismus, který bude fungovat i v situacích, kde je mechanismus azylového řízení v členském státě pod velkým tlakem. Neměli bychom akceptovat nějaké odkladné lhuty či spoždění v rámci uplatnění principu solidarity. Jeden členský stát by neměl uh, uh, prodlužovat to prozatímní řízení v případě eh, žádosti o azylové řízení. Eh, ta lhůta pro Eh, vytvoření vhodného azylového řízení v členském státu nesmí být příliš dlouhá, tato lhuta, protože to je taková zbytečná výmluva pro ty členské státy, které nechtějí převzít odpovědnost, protože zde riskujeme, že se ocitneme opět v té situaci, která tady už byla, že prostě nebudeme jednoduše distribuovat těch pár tisíc uprchlíků, které jsme během posledních let mohli distribuovat. Proto je důležité, abychom eh, potrhli, že jsme k dispozici paní zpravodajce, že podáváme pomocnou ruku a abychom se do toho zapojili. Je důležité, abychom se co nejdříve zapojili do tohoto procesu, abychom zbytečně nestráceli čas, abychom zachovali, eh, měli pozici, která bude věcná a na kterou budou moci navázat další členské státy. Eh, samozřejmě to vyžaduje větší míru dověrhodnosti ze strany nás všech. Hmm, okay, thank you. Děkuji. Teď jsme skončili se stínovými zpravodaji. A za EPP dávám slovo panu Lenarcovi, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mm, v podstatě v konečném důsledku je hodně smutné, že tady tento návrh vůbec máme, protože ta solidarita tady jednoduše chybí, už to říkalo několik eh, poslanců. Já samozřejmě nejsem zastáncem nějakých závazných kvót pro přijímání eh, žadatelů o azyl či imigrantů, ale něco, co jsme zcela jasně zjistili v posledních letech, je to, že tady prostě tady se ta solidarita chybí. A my tady potřebujeme adekvátní rozdělení zodpovědnosti, sdílení zodpovědnosti, tak aby to bylo efektivní. Jedna věc, na kterou bych se rád zeptala, možná, že je to zcela hloupá otázka, ale ve chvíli, kdy hovoříme o těch referenčních eh, programech, tak tady hovoříme v podstatě o těch lidech, kteří byli v podstatě znovu usídleny v některém členském státě, by měly být přidány ještě k těm žadatelům o azyl, tak aby docházelo eh, k řádným eh, kalkulacím. A teď já se ptám, zdali toto nebude ve zprávě k nějaké vyšší závaznosti. To znamená, že ve chvíli, dejme tomu, že by v Maďarsku eh, příští rok vyhráli zelení a rozhodnou se, že na svém území umístí 200 tisíc lidí to znamená, co by to znamenalo v rámci těchto kalkulací? Zna, znamenalo by to, že by tito lidé museli být eh, jaksi nuceně realokováni do jiných států? To jsou věci, které je třeba zohlednit ve chvíli, kdy hovoříme o takovýchto výpočtech a kalkulacích, eh, protože to v tom není jasno. Ano, pane Radev, prosím. Že komise um, tady měla možnost změnit legislativu v oblasti azylu a Evropský parlament už to žádá dlouho. Ten systém, který bude prospívat jak žadatelům o azyl, tak členským státům na externích hranicích. Nicméně návrhy komise nedostály očekávání. Předložili jsme proto pozměňovací návrhy, jimiž chceme pomoci členským státům na externích hranicích, jako Řecko, Itálie, Bulharsko, které by, když neměli být zatěžovány eh, tímto eh, zvládáním těch eh, milionů žádostí o azyl. Hmm, pak je to ta otázka toho zaslání migranta do první země přímo, otázka takzvané sekundární migrace. Ale lidé, některé prostě členské státy první nemohou podpořit celou tu váhu a jiné eh, přitom odmítají poskytnout byť i technickou pomoc nebo eh, nějaký omezený příjem. Takže já připomínám zpravodajům a stínovým zpravodajům, aby eh, zavedli systém, který je účinný a který může ulevit členským státům, které zatím nesou na svých bedrech největší zátěž. Chceme samozřejmě, aby dublinský systém byl změněn, protože je neefektivní při existenci vysokého tlaku. Paní Ispanová? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže v první řadě mi dovolte poděkovat paní Wikström za její práci. Několikrát na Líbe jsme zdůraznili nutnost přeskoumání dublinského nařízení, protože eh, Eh, migrační krize ukázala nedostatečnou schopnost tento problém vyřešit. A ustanovení o zodpovědnosti státu, eh, kam eh, migrant vstoupí jako první a pak krize solidarity, která následovala, to všechno vyvolalo obrovský disproporční tlak na několik zemí, jako je Itálie, Bulharsko, Řecko a to mělo negativní dopad na celý evropský systém, společný azylový systém a šengenský prostor. Takže já doufám, že nová pravidla, o nich eh, diskutujeme, již nebudou mít ty tež eh, nedostatky a umožní skutečné sdílení odpovědnosti. Já jsem eh, občankou jedné ze zemí, se to týká, na eh, bodu vstupu do Evropské unie. A chci připomenout, eh, že tato spec, že specifická, eh, specifikum geografického umístění by mělo být bráno v potaz. Členské státy uvnitř Evropské unie mají poměrně relativní jasnost, pokud jde o počet registrovaných osob. Ale země na periferii nemají tato čísla. A z tohoto důvodu vyzývám, aby státy periferie obdržely určitý manevrovací prostor eh, v případě náhlého přílivu prchlíků. Myslím, že eh, ten strop 150% pro eh, korekční mechanismus je příliš vysoký protože předpokládá úplný kolaps systému azylu daného členského státu a to transformuje tento mechanismus z preventivního opatření v, v, v pouhé řešení již spáchaných škod a to může být stejně neefektivní jako nějaká um, relokalizace ad hoc. Kromě toho, eh, v případě žádosti o azyl a jejího odmítnutí a migrant byl eh, poslán zpátky do třetí země, tak eh, je tu tak permanentní zodpovědnost třetího státu musí být ukončena, protože neustále vracení jednoho uprchlíka eh, po každé tam a zpátky do země, která již přeskoumala jeho žádost, to prostě postrádá jakoukoliv logiku, jak ekonomickou, tak procesní. Děkuji. A paní Kinge jako poslední, prosím. Grazie. Děkuji. Já si myslím, že bychom neměli zapomenout na to, že když diskutujeme o reformě dublinského nařízení, tak musíme Eh, udělat kroky vpřed. Nemůžeme promeškat tuto příležitost. Dnes stojíme eh, před eh, velkou odpovědností, abychom změnili dublinské nařízení. Zároveň je důležité, abychom si uvědomit, že jsme se ještě dopředu nedostali. Protože máme tady sice velmi ambiciozní návrh, ale my jako parlament nemáme možnost mm, činit jinak, protože E, tady musíme pomoci těm zemím, které snášejí ten největší nápor. Musíme si uvědomit, že krize spojená s uplatněním Dublinského nařízení je tak hluboká, že si to opravdu vyžaduje velkou změnu. Nemůžeme už dále pokračovat tímto způsobem a dělat nějaké drobné kosmetické úpravy. Musíme změnit celý systém. Musíme postupovat směrem ke centralizovanému systému. A parlament e, by se měl Eh, ubírat k ambicioznějšímu návrhu, tak abychom eh, úzko mm, úzce spolupracovali s členskými státy. Je třeba říci, že ten základní princip solidarity, který tu máme a který je v našich smlouvách, je něco, co ještě nebylo úplně a uplatněné. Takže ten způsob, jak eh, zlepšit Dublin, je poučit se z krize uprchlíků během posledních let poučit se z těch nefunkčních nástrojů a loni připomínám, že jsme hlasovali o usnesení, které zavádělo celostní přístup. A já vás všechny vyzývám, abychom se vrátili tomuto společnému stanovisku a aby všechny ty návrhy, které budeme předkladat, aby nás vedly k centralizovanému systému. Říkám, ne další kosmetické úpravy, migraci nezastavíme, proto je potřeba přistoupit k zásadnějším krokům. A závěrem bych řekla, že je nezbytné, abychom dokázali nalézt řešení, především v té souvislosti, že jsme nedokázali účinně Eh, vytvořit eh, legální kanály pro příchod osob. Nemůžeme ignorovat počet osob, které potřebují ochranu. Máme obrovskou odpovědnost, před kterou stojíme. Eh, tato příležitost, která se nám nabízí, je něco, co prostě nemůžeme ignorovat. potřebujeme změnu. Děkuji. A nakonec, prosím, paní Gabriel. Děkuji vám. Já chci předem eh, přím poděkovat za vaše angažmá, za eh, veškerou odvedenou práci paní Cecily Ekstrom. My jsme si eh, vědomi významu práce na této klíčové otázce. Chci zdůraznit nutnost uplatňovat a konstruktivní přístup pro ref- při reformě dublinského systému. A to zejména pokud jde o ochranu našich evropských hodnot. Nesmí to zůstat pouhou eh, mrtvou literou, musí se to eh, promítnout v konkrétní kroky. Když se dívám na pozměňovací návrhy, musíme zohlednit eh, potřeby členských států na první linii, které mají vnější hranici, a které jsou tedy cílem osob, které přichází z konfliktních zón. Musíme definovat příslušný stát pro zpracování žádostí o azyl, Musíme také vycházet z principu odpovědnosti při zpracování. Tuto odpovědnost má první členský stát eh, vstupu. Eh, viděli jsme, jak eh, tento systém byl paralizován v důsledku tohoto principu. Aby ten systém byl solidnější a rovnoprávnější, je důležitější, aby, od, byla, aby při, přijal Eh, zodpovědnost nikoli v členský stát prvního stupu, ale první, eh, členský stát v něm byla podána první žádost. Hmm, a hmm, není možné eh, pak tam lidi vracet, když na dlouhou dobu odejdou z jejich území. Takže tuto kompetenci chceme uzavřít v případě, že ten kandidát na déle než tři měsíce z tohoto státu odejde. Stro, strop pro aktivaci korekčního mechanismu, to je další problém. Tady eh, budeme počítat s eh, konstruktivním úsilím, aby se změnilo to číslo 150 je tu několik prvků, klauzule o finanční solidaritě. To je přístup, který není na místě a my budeme eh, hájit zrušení eh, této doložky o finanční odpovědnosti, ale je nezbytné, aby členské státy měly také možnost zamítnout žádosti o azyl v případě bezprostředního ohrožení jejich bezpečnosti. A poslední prvek, když probíhá Ehm, tedy je, je, musí tu být určité směřování ke kompatibilitě informačního systému v, na úrovni Evropské unie. A tento eh, musí existovat účinný systém na eh, potlačení sekundárních pohybů žadatelů o azyl. Takže jakmile bude žádost předložena uvnitř nějakého členského státu, tak ehm, by měl být možno naprosto dohlížet na bezpečnostní otázku prostřednictvím přístupu k bezpečnostním databázím. to je věc, kterou chci zdůraznit. Chci poděkovat kolegům a opravdu tady máme hodně materiálu k tomu, abychom dospěli k eh, účinné reformě. A jedině společné kroky nám pomohou překonat stávající migrační krizi a my eh, dotáhneme tento proces až do konce. Děkuji. Předtím, než dám slovo paní zpravodajce, tak bych si ráda ještě vyslechla komisi paní Rian za DG Home. Ne, pan mistr Rian, prosím, z DG Home. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych velmi rád poděkoval paní zpravodajce, paní Wikström, za tento velmi dobře promyšlený návrh zprávy, který byl předložen už před několika týdny. Děkuji také všem spravodajům eh, a všem ostatním spoluspravodajům a všem ostatním, kteří předložili více jak tisíc pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu komise. To si myslím, že vychází také z komplexity celého toho nařízení, ale má to samozřejmě co, dočilení, co dočení i s důležitostí. My samozřejmě v tuto chvíli přeskoumáváme velmi pečlivě všechny tyto návrhy. A velmi stručně bych rád připomněl, že před rokem, v dubnu minulého roku, komise přišla se svým sdělením, ve kterém hovořila v podstatě o, nedostatek, o nedost, nedostatcích dublinského systému a společné azylové evropské eh, politiky. Hovořila o těch chybách a také o nedostatcích v implementaci. To znamená, že jsme hovořili také o složitostech, které nastaly při tak vysokém množství lidí, kteří k nám v, eh, přicházeli v migračních vlnách. Eh, hovořilo se v tomto sdělení také o těch konkrétních eh, věcech, které způsobovaly problémy, hlavně tedy přinášení té zodpovědnosti v některých případech a poté samozřejmě také jsme tam hovořili o té nepřiměřené zátěži, kterou musí nést členské státy, které jsou na vnější hranici. A to vše samozřejmě vedlo také k velkému množství sekundárních pohybů mezi členskými státy státy, což vlastně také vedlo k, řekněme, k určitému narušení či rozbití celého toho nařízení. A komise v podstatě došla k závěru, že ten současný rámec není, není udržitelný, není dostatečný a vyžaduje opravdu zcela zásadní reformu. A proto jsme tady přišli také s tou zásadní novinkou, což je také hlavním předmětem většiny pozměňovacích návrhů, to znamená Evropská komise tady nabízí je eh, jednu novou věc, která vlastně spočívá v tom novém korektivním a lokačním mechanismu, což by vlastně členským, eh, mezi členskými státy v podstatě rozdělili, rozdělili tu zodpovědnost či tu zátěž takhle na základě tedy jejich HDP a počtu přijatých uprchlíků. E, to znamená, že tady jsme se soustředili opravdu na to nejcitlivější téma a samozřejmě, že se zohledňují i rozhovory na nejvyšší úrovni a e, samozřejmě doufáme, že rada co nejdříve přijde se svými závěry a my e, doufáme, že tedy e, vyjednávání mezi radou komisí a parlamentem tady brzy začnou a co nejdříve se nám podaří dosáhnout nějakého výsledku. Jde o to, abychom vytvořili systém, který bude předvídatelný, který bude udržitelný a který bude fungovat. A to je i ten důvod, proč ty proč tady jsme obdrželi tolik pozměňovacích návrhů, potřebujeme kompromisní pozměňovací návrhy a doufáme, doufáme, že tedy i na základě těchto pozměňovacích návrhů se nám podaří takovýto systém vytvořit. Dále v souvislosti s tím, co říkal pan Lenard, protože ten vyslovil v podstatě v průběhu té debaty jedinou konkrétní otázku. Ano, je pravdou, že návrh komise vlastně hovoří o tom, že tady musíme zají, zajistit jaksi e, férové přerozdělení či sdílení zátěže, které ale nebude vycházet e, pouze z počtu přijímaných uprchlíků, uprchlíků ale také z počtu lidí, e, které se rozhodne znovu usídlit což v podstatě zcela jasně odráží také eh, tu, eh, tu zátěž, eh, kterou členské státy nesou a zároveň to také tedy odhaluje také ty, ta zranitelná místa celého toho systému. Nicméně bych rád pouze znovu ujistil pana Lenarce, že komise chce systém, který by fungoval, v rámci něhož by jeden členský stát si mohl unilaterálně eh, rozhodnout, že v podstatě znovu usídlí eh, velké množství eh, lidí a zároveň Evropská komise navrhuje nařízení o znovu usídlení a v podstatě jde o to, aby celá ta směrnice o postupu byla přetvořena v nařízení o postupu, což eh, samozřejmě eh, doufáme se brzy zobrazí eh, v něco proveditelné, pragmatické. Děkuji. Děkuji. A ještě paní Abela za maltské předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji. Chci poděkovat eh, zpravodaj Stínovem, Stínovým zpravodajům za pokrok této otázce. A měla jsem příležitost na předchozích zasedáních tohoto výboru vysvětlit pracovní metodu, eh, kterou se řídí rada. Takže teď jenom řeknu, že jsem zaznamenala postoje, které byly vyjádřeny v této mm, skupině, které dávají radě mnoho podnětů k zamyšlení. Děkuji. Teď je čas na schrnutí. Dávám slovo opět eh, paní zpravodajce Cecilie Wikstrom. Dovolte mi říct, kolegové, mě vůbec nepřekvapují vaše příspěvky. Nikdo mě nepřekvapil stojíme jednotně, jsme tým, vypracujeme eh, kompromisní návrhy, aby ten text byl ucelený, solidní a eh, já chci rovněž kolegům, eh, kteří nejsou součástí mého vyjednávacího týmu, říct, říci, že teď je dnes je poprvé, kdy se z Dublinu stává nástroj solidarity. A my skutečně chceme ulehčit situaci těm členským státům, s vnějšími hranicemi. To také řekli stínoví zpravodajové, vyplývá to jasně z mé zprávy. Musí to být opravdu evropská reakce na eh, evropskou situaci. A to zvládneme jedině v případě, že budeme jednotní a že to budeme, uděláme společně. A pan Lenat, myslím, že to eh, vystihl. Pokusili jsme se, zkoušeli jsme to s radou, s dobrovolnými systémy, jako byla eh, například směrnice o dobrovolné eh, ochraně. A, ale teď musíme prostě jít eh, dál ke sdílení zbojeností mezi ehm, členskými státy. Modifikovali jsme některé výhrady, nebo všechny možná, je vyjadřili naši bulharští kolegové. Například jsem snížila ten strop pro nastartování koreční mechanismu z těch 150% v návrhu komise na 100% v mém návrhu. A e, mělo by to být e, potom zastaveno na 75%. E, ovšem pro mě klíčový prvek, a tady mohu hovořit i za všechny stínové zpravodaje, že tady chceme vytvořit systém, který je neutrální. Zatím jsou to ty hraniční státy, ale zítra to může být Polsko, Litva, když se něco stane na východě. Když se něco stane na středním východě, může to být Kypr. Takže musíme mít eh, na vědomí ten kontext, v kterém se to děje. Eh, reakce musí každopádně být skutečně evropská. Jedině tak můžeme eh, se pohnout vpřed a vytvořit systém, je, který je eh, skutečně odolný a který mění realitu v terénu. To je totiž zatím nedostatek, je to určité selhání. My máme zcela jedinečnou příležitost teď to změnit. A věřte mi, e- Evropa eh, to potřebuje. A v se mnohem víc důvěryhodnost této unie. A my eh, se opravdu vynasnažíme udělat vše, co je v našich silách. Já vám všem děkuji. A ještě vypracujeme kompromisy, ale děkuji vám všem za vaše úsilí, děkuji vám všem za vaše pozměňovací návrhy. Teď, <laughs> teď si užijte eh, Vánoc, pardon, Velikonoc, trošku předbíhám. Eh, takže hezky si uh, užijte velikonočních prázdnin, čtěte nějaké hezké knížky, <laughs> abychom se mohli vrátit uh, eh, potom občerstveni po velikonoční pauze, abychom měli různou příležitost spolupracovat. Takže hezké velikonoce a uh, užijte si prázdnin. Thank you very much, thank you. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tak. A teď se dostáváme k dalšímu bodu číslo 15 vytvoření společného unijního seznamu bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. Milí kolegové, Takže tady jde o to podívat se tedy na to, jakým způsobem v tuto chvíli eh, probíhají ta vyjednávání. A máme tady paní Silví Guillaume a poslechneme si také malteské předsednictví. víme v tuto chvíli, že už se odehrálo několik trialogů, setkání mezi stínovými zpravodaje a odborníky a v posledních letech jsme tady, v posledních měsících jsme vynaložili opravdu velmi mnoho energie do tohoto tématu. Eh, rada překvapivě tedy eh, ohlásila, že přeruší jednání týkající se eh, tohoto tématu v souvislosti tedy se seznamem bezpečných zemí a to v kontextu trialogu týkající se Eh, nařízení o azylových postupech. Eh, samozřejmě, že my jako výbor Libe eh, pocitujeme v tuto chvíli jaksi zklamání, že došlo k tomuto přerušení jednání. Neodpovídá to obvyklým postupům postupům. A paní Guillaume připravila pracovní dokument, ve kterém vysvětluje svůj postoj. To znamená, že nejdříve dám slovo paní zpravodajce, poté bude hovořit zástupce malského předsednictví a poté samozřejmě všichni stínoví zpravodajové a všichni ostatní členové, kteří chtějí hovořit. Paní Guillaume, máte slovo. Děkuji vám. Já jsem zde. Ano. Chtěla jsem eh, vás zprávit o stavu diskuzí nímž došlo tedy v tomto kontextu seznamu bezpečných zemí původu. Jak jistě víte, tak Líbe, výbor Líbe, eh, čelil eh, určitým legislativním otázkám, pokud jde o eh, azyl, které vyplývají prostě z určit, s určitými eh, problémy z hlediska obsahu a z hlediska eh, procesu, metodiky. Připomínám, že jsme formalizovali pozici v červenci 2016 a ty diskuze, jak jste naznačila, eh, začaly tedy na, na základě částečného mandátu, které vyloučily tu část týkající se sedmi zemí, stanovené jako země bez, bezpečného původu Albany, Bosně, Bosna, Makedonie, Kosovo, Kosovo, Montenegro, Černá hora tedy a Turecko. A um, já připomínám, že také byl zvolen tematický přístup při řešení této architektury seznam, seznamu, a to kolem čtyř hlavních oblastí. Jednak eh, interakce mezinárodním seznamem a evropským seznamem, Metodika pro stanovení země jakožto bezpečné země, mechanismus suspenční a mechanismus revize seznamu v případě náhlého zhoršení eh, situace v zemi považované za jistou a pak eh, otázka respektování základních práv. Zorganizovali jsme tři eh, zasedání stínových zpravodajů v rámci trialogu, dvě zasedání trialogu a pokročili jsme, pokud jde o metodiku, to znamená, jak eh, stanovit, že je ta či ona země jistá nebo ne. Pokročili jsme i pokud jde o suspenční mechanismus. Že na základě jakého mechanismu je ten seznam eh, přerušen, v, v, eh, ta situace změněna v případě, že se, že, že se země dostane do nějakých problémů. A tedy oproti Evropskému parlamentu a jeho pozici, tak eh, rada chtěla udržet eh, spolu, jak, jakousi vazbu mezi těmi národními a evropskými seznamy. I když samozřejmě eh, hrozí, že tím budou rožně některé další seznamy v jiných zemích. Pokud je o základní práva, tak Rada nechce řešit procesní následky koncepce bezpečné země v rámci to, tohoto, této složky, ale chce to řešit v rámci jednání o procesním nařízení. A z mého hlediska, a také z hlediska stínových zpravodajů, který, eh, kteří mě provázeli, a děkuji za jejich práci, tak mně, mně se zdá těžko představitelné vytvořit nějaký evropský eh, seznam, aniž bychom mohli hovořit o procesních následcích. A tato, tato bdělost je o to zásadnější, vzhledem tomu, že někteří kolegové, kteří jsou stínovými zpravodaji a tak, tak, tak dále k azylu, tak celá ta koncepce bezpečné země se stává nyní povinným, povinnou koncepcí pro všechny členské státy, i když až dosud byl pouze volitelný. A my jsme v Líbe tudíž přijali pozici, která je vyvážená v roce 2016, eh, která, myslím, se snažila nastolit rovnováhu mezi účinností systému a ochranou práv eh, žadatelů. Jinak jsme viděli, že ty diskuze eh, jsou dost komplikované. Čekáme dále na novou zprávu azylového úřadu bez eh, takového hodnocení nešlo samozřejmě pokračovat a vytvořit seznam. Tyto zprávy jsme dostali a byly eh, nestrané, byly velice hodnotné pro naši práci. A pokud jde o obsah, tak myslím, že je to naprosto jasné. Pri, principiálně pokud jde tady o některé země, jich se týká, čili Turecko. Možnost zpět k dohodě k celému textu, se eh, stále snižovala a bylo nutné přestat protávat diskuze, které by mohly jen oslabovat silnou diskuzi, kterou měl parlament od začátku. Proto jsme si přáli s týmem stínových zpravodajů ukončit naše diskuze při vědomí, že možná ne, nedosáhneme tolik tak velký pokrok. A předsednictví v březnu nám eh, řeklo, že členské státy už nechtějí jednat a chtějí odložit tuto otázku až na jednání o tom procesním nařízení. Nicméně předsednictví nám také řeklo, že kdyby náhodou to nepostupovalo v rámci toho procesního, tak se můžeme zase vrátit k otázce nařízení o seznamu. No tak uvidíme, eh, jak to dopadne. Jistě, že je trošku možná zklamáním, že se nepodařilo dosáhnout lepšího výsledku, ale myslím, že prioritou tady je zajistit, aby byla dodržena pozice Libe. Myslím, že jsme měli velmi čisté, eh, čistý výsledek hlasování v našem výboru. A nyní jde o, o to, abychom měli jasné eh, body, abychom zpřístupnili tu práci na webových stránkách parlamentu, abychom předali eh, pak štafetu kolegyni Ferrara, eh, abychom navázali na pozici z července a ona se svým týmem stínových zpravodajů bude snad mít eh, progresivní základ pro vyjednávání o tomto seznamu. A samozřejmě budeme s ní pracovat velmi těsně a budeme bdělí v nadcházejících měsících. Jinak chci poděkovat týmu stínových zpravodajů, kteří mi prováděli v této práci. V průběhu celých těchto, celého vyjednávání. Takže děkuji. Thanks. Eh. Děkuji. A teď bych dala ráda slovo paní Abele. Prosím. Děkuji. Děkuji Paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajko. Jsem velmi ráda, že se mohu vyjádřit jménem rady. Já bych ráda v první řadě eh, poděkovala slovenské, slovenskému předsednictví stínovým zpravodajem a samozřejmě paní zpravodajce za skvělou práci. Nicméně i přes ty neuvěřitelné eh, snahy trialog se zablokoval, dostal se do slepé uličky, protože tady máme komisní návrh, eh, tedy to nařízení

z července 2016 a tady vlastně země původu se dostaly v podstatě jak se do toho kontextu té současné eh, směrnice a zároveň ale také do kontextu té eh, obšírné eh, reformy celého azylového systému. A paní zpravodajka již o tom hovořila, já jsem s ní samozřejmě také hovořila a řekla mi, že chce, chce opravdu vyřešit dvě otevřené otázky, to znamená mechanismus zrušení pozastavení a eh, další ještě velmi důležitou otázku. Eh, já v tuto chvíli jsem velmi eh, ráda, že promluvila paní zpravodajka a vlastně chci říci, že naše pracovní skupina eh, se rozhodla, že bude pokračovat ve vyjednáváních o těch bezpečných zemích eh, původu v rámci nového návrhu nařízení. Díky tomu v podstatě budeme moci o tom hovořit v rámci tedy eh, celkového přeskumu celé struktury v rámci tedy celé té azylové struktury. A e, já jsem samozřejmě také paní zpravodajce napsala a napsala jsem také paní e, Feraře, e, která je zodpovědná za zprávu týkající se azylového řízení. A já jsem v podstatě jim napsala, že malacké předsednictví má mandát na přerušení tohoto jednání s tím, že samozřejmě se očekává znovu Eh, zno, zno, jak si se počítá s tím, že se tento trialog brzy obnoví. Já jsem si samozřejmě zapsala vše, co řekla paní zpravodajka a já samozřejmě to také dále předám tomu příslušnému orgánu rady, který je zodpovědný za přípravné práce. Děkuji, nemáme tady žádné stínové zpravodaje, tudíž hned předám slovo paní Mecaře. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já v tuto chvíli tady zastupuji paní Rašidu Daty a budu tedy hovořit jejím jménem v souvislosti s tímto postupem. Co se týče jak si toho seznamu bezpečných zemí původu, to je, to je jeden nástroj, nástroj, se kterým můžeme pracovat ve chvíli, kdy se snažíme vypořádávat s tímto velkým migračním tlakem. Stále ještě na tom pracujeme, tedy na tomto seznamu a je nám velmi líto, že tedy nedošlo ještě k dohodě v souvislosti s tímto systémem či principem, který by měl začít fungovat. My doufáme tedy, že se tato vyjednávání znovu obnoví a že co nejdříve dosáhneme nějaké dohody. Nicméně chci také vyzdvihnout, že tato opravdu neob, tento obvyklý neobvyklý postup v podstatě vede k několika otázkám. To znamená, jakým způsobem bude vůbec vypracováván takovýto seznam bezpečných zemí původu, což ještě nevíme. A jako eh, stínová zpravodajka za EPP eh, chce Rašide říci, že je samozřejmě i nadále k dispozici a jde jí samozřejmě o to, aby co nejlépe fungovalo spolupráce se všemi jejími kolegy. Děkuji. Děkuji. Paní Kienge, prosím. Grazie. Eh, io condivido perfettamente. Děkuji vám. Já plně sdílím tuto analýzu a návrhy, které přednesla moje kolegyně Silví, ale rovněž proto, protože se ptám, zali bychom o tomto mohli diskutovat, aniž bychom se dotkli té části, která se týká lidských práv. Já si myslím, že ten bod je tak zásadně důležitý, že e, takto významné téma nemůžeme uzavřít, aniž bychom jasně nedefinovali, v čem spočívají hlavní kritéria a zároveň, abychom nediskutovali o těch eh, zemích, eh, které jsou tady e, jmenované, jako například Turecko, tak tam se porušuje systematicky a pravidelně lidská práva a zároveň se tam porušují základní práva a svobody a my jsme je úmyslně dali na seznam bezpečných zemí. A to je něco, o čem eh, bychom se eh, měli určitě diskutovat. Já proto podporuji návrh, který přinesla kolegyně a jsem plně přesvědčena, že v rámci této směrnice a v rámci diskuze o této směrnice najdeme takové postupy, které nám umožní, abychom postoupili vhodným způsobem v této oblasti a jsem přesvědčená, že eh, přistoupíme k těm nezbytným krokům, abychom se dostali do eh, ústředí tohoto politického projektu, abychom to eh, zakotvili lidská práva do, lidský, do všech dokumentů. Děkuji a v tuto chvíli se ptám, zda by k tomu rád promluvil někdo z komise. Ano, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za slovo. Já budu hovořit velmi stručně. My máme ten návrh stále na stole, to znamená, že v tuto chvíli je to na zákondárcích, aby se rozhodli, jakým způsobem budeme nadále pokračovat. Arbiol, okay. Eh, Mrs. Arbiol, please. Řádku, paní Arbiol, prosím. Gracias. Děkuji vám. Eh, seznam bezpečných zemí je základním prvkem nového <clears throat> modelu asilové politiky a vztahu eh, s Evropskou unii. My zatím neváme, nemáme ještě tento seznam bezpečných zemí, ale máme příklady, jak do posud postupovala Rada Evropská komise. Máme příklad Turecka. Turecko, které bylo považováno za bezpečnou zemi, ale ukázalo se, že uprchlické děti pracují v deseti letech v textilních továrnách. Rovněž eh, stejně tak bezpečná země jako Afganistán, kde máme dohodu pro deportaci uprchlíků, protože je eh, vnímáme jako bezpečnou zemi, přestože Afganistán Eh, se nachází v situaci, kde je denodenní násilí od roku 2001. Evropská komise používá pojem bezpečná země, aby nemusela převzít odpovědnost, kterou máme, abychom přijímali uprchlíky, abychom eh, také nemuseli plnit závazky, které plynou z mezinárodní legislativy. Navíc tato koncepce se používá proto, aby se porušovalo právo na azyl, což by, měl být, by mělo být individuální právo, ale nyní díky tomuto tomto seznamu bezpečných zemí, tak tam bude zásadní eh, státní občanství a tímto se bude upírat těmto uprchlíkům právo na ochranu, tak jak to ukládá Ženevská umlova. My jsme úplně proti vůbec koncepci bezpečných zemí. My jsme proti takovémuto seznamu, protože máme za to, že to je eh, v rozporu s mezinárodními povinnostmi, které plynou ze Ženevské úmluvy. Jo. Děkuji. Já bych ráda poprosila paní zpravodajku, zda by uzavřela tuto, tuto rozpravu. to velice rychle tři slova. Jednak chyba, chybovost. Musíme eh, se vyhnout veškerým chybám, jak v koncepci, tak eh, se strategického hlediska a aniž bychom, abych je teď chtěla zacházet příliš daleko, tak myslím, že tu byli, jsme se dost dopustili určitých strategických chyb. Dále, eh, o, otázka eh, kroku zpět návratu. Eh, to, tím to nevyřešíme. Takže musíme řešit tuto realitu, nemůžeme prostě se vrátit zpátky. A dále odhodlání, ať se stane cokoliv, tak ten tým, který bude jednat o procesních záležitostech, budeme muset stejně tak vyřešit i otázku seznamu. Hey, thank you. Děkuji. Děkuji, děkuji za vaše příspěvky a za tuto velmi zajímavou rozpravu a dostáváme se k bodu číslo 16. Máme na to 15 minut. Milí kolegové, 5. července 2016 Evropská komise představila svůj návrh rozhodnutí eh, rady týkající se víceletého eh, rámce pro Evropskou agenturu pro základní práva pro období mezi lety 2018 až 2022. Tento víceletý Eh, rámec v podstatě počítá s, eh, plány, s pětiletými plány a zároveň stanovuje tematické oblasti, na které se musí agentura soustředit. 28. listopadu rada přijala návrh rozhodnutí, který v tuto chvíli, o kterém se v tuto chvíli ještě vyjednává a, je, a podléhá tedy rozhodnutí Evropského parlamentu podle článku 352. E, a dnes paní Mlinár představí své doporučení. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych velmi ráda v první řadě poděkovala malskému předsednictví za jejich angažovanost. Děkuji také Evropské komisi a stěnovým zpravodajům za jejich podporu a pomoc. Jak jsem již několikrát e, mínila, Opravdu je mi líto, že rada nesouhlasila eh, s tematickými oblastmi, ve kterých je třeba zajistit policejní a soudní spolupráci v rámci tohoto víceletého eh, rámce. Eh, to by v podstatě nejen odráželo potřeby in situ, ale zároveň by to agentuře poskytlo opravdu komplexní analýzu oblastí, které jsou zcela zásadní pro oblast eh, ochrany lidských práv. Ono by to také vyslalo signál toho, že Evropské unii záleží na dodržování eh, a ochraně lidských práv i v souvislosti eh, s policejní a soudní spoluprácí je samozřejmě jasné, že občané i vlastně komunity chránící eh, lidská práva se vyjádřily pozitivně k tomuto návrhu. Ve chvíli, kdyby ale neexistoval eh, tento nový mm, finanč, te víceletý rámec 2018 a 2020, tak by se aktivity v podstatě iniciovaly jen na základě návrhu komise. To znamená, že by tady už nemohlo docházet k aktivitám vyplývajícím, vyplývající z vlastně vlastní iniciativy, což by nebylo opravdu pozitivní. To znamená, jde o to udržet konstruktivní dialog s radou a s eh, komisí. Víme, že obě dvě instituce jsou eh, připravené v podstatě změnit nařízení týkající se aktivit této Evropské agentury, to znamená nahradit také odkaz eh, evropské, eh, na Evropskou komunitu a, a hovořit opravdu o eh, pravomocích této agentury jako takových, také rozšířit rozsah působnosti také na třetí pilíř spolupráce a dále zlepšit také postupy pro vlády a pro fungování této agentury agentury. To znamená, že my jsme také byli vyzváni, abychom se vyjádřili eh, k tomuto návrhu Evropské rady, což nesčiníme. Já bych také poprosila stínové zpravodaje, aby po, mě podpořili jaksi v tom eh, usnesení, které bychom eh, odsouhlasili na mini plenárce a které bychom tedy poté předali také Evropské radě. Děkuji, děkuji a já bych v tuto chvíli poprosila paní Luizu Gringu za komisi, aby se vyjádřila. Děkuji, děkuji paní předsedkyni za to, že jste mi udělila slovo. Já bych eh, ráda pronesla následující eh, deklaraci jménem komise. Komisi je líto, že tady existuje nedostatečný eh, souhlas a dohoda týkající se tematických oblastí v souvislosti s policejní a soudní spolupráci v oblasti víceletého rámce pro ochranu lidských práv 2018 2020. Evropská komise v podstatě upozorně na to, že po v platnost Lisabonské smlouvy eh, policejní a soudní spolupráce se staly součástí eh, unijního práva. To znamená, že také tedy pokrývají rozsah působnosti této agentury a eh, také to samozřejmě souvisí s s nařízením 168 z roku 2017 eh, rady a jejím třetím článkem. To znamená, že tady v tuto chvíli hovoříme o tom víceletém eh, rámci pro období 2018 až 2020. Eh, víme, že agentura i tak bude pokračovat ve svých aktivitách na základě žádosti Evropského parlamentu či komise podle článku 5.3. Co se týče externího hodnocení aktivit agentury eh, eh, pro rok 2017, komise samozřejmě předá toto hodnocení spolu s doporučeními Evropskému parlamentu, výboru regionu a také hospodářskému a sociálnímu výboru. Poté, co dojde tedy k eh, přeskoumání tohoto hodnocení, tak Evropská komise může tedy předložit pozměňovací návrhy pro eh, eh, nařízení 106 168 z roku 2007, protože takovéto změny považuje za nezbytné. Děkuji. A tu, tuto, v tuto chvíli bude hovořit za malské předsednictví eh, naše kolegyně. Děkuji, děkuji, já bych ráda poděkovala paní předsedkyně i všem eh, kolegům eh, podle článku 30 odstavec 3.4 nařízení 168 lomeno 2007 eh, chci tedy hovořit o tom, že tady hovoříme o externím hodnocení aktivit eh, této agentury. Samozřejmě toto hodnocení bude provedeno v roce 2017. Eh, tady hovoříme o článku 31 odstavec, tady článek 2 a 3, z něhož vyplývá v podstatě ta nutnost možnost vytvoření takového toho hodnocení. A proto my e, vycházíme z toho, že opravdu potřebujeme e, změnit toto nařízení. E, Rada souhlasí s tím, že samozřejmě velmi pečlivě přeskomá všechny návrhy na změnu tohoto nařízení, i včetně tedy těch, které spadají pod rozsah působnosti této agentury a e, rada samozřejmě také velmi e, e, seriózně zváží všechny návrhy týkající se možných změn ve fungování této agentury. Tak a teď otevírám rozpravu za EPP. Já nahrazuji pana Naže v této debatě. Děkuji, paní Melinár. Kolegové, děkujeme za vaši odhodlanou práci všem, kdo se účastnili této, eh, tohoto, vypracování tohoto tématu. Každopádně tato agentura představuje eh, zásadní přínos z hlediska své expertízy, z hlediska eh, zkrátka toho všeho, jak doplňují naší práci. Zatím není žádný právní základ jak to pro měnění, ale plně podporuje zpravodaje a říká, že, to, že by se řešení mělo najít, pokud bude dobrá vůle mezi institucemi. Děkuji za tak eh, zcela konkrétní prohlášení, paní Cipo. Ne, bohužel eh, Saré s námi dnes nemůže být. takže budu hovořit jejím hlasem. Chceme poděkovat eh, za jednak za to, že napsala ten návrh, to, to usnesení a že se eh, zejména vyjadřila k tomu eh, antiromství, ehm, což je postoj, v důsledku kterého jsou marginalizováni. A což dál vede k soc- brání sociální integraci eh, romské komunitu. Rád, že vy, vynakládá eh, tlak eh, na radu v zájmu společné deklarace, aby změnili tedy ustavující akt a potřebujeme jejich data a doporučení ve vztahu k oblasti policejní a soudní spolupráce v, v trestních otázkách. Na základě toho všeho naše skupina podporuje návrh zpravodajky ohledně podpory e, řešení, pokud samozřejmě splní rada i komise z e, cíle a sliby, které, které dali. Děkuji a pan Skřipek má slovo. Děkuji. Chci poděkovat všem, kdo pracovali na této věci a chci dát najevo podporu EKR eh, postoji rady. To znamená, že mandát Evropské unie pro základní práva by neměl být zvyšován. Musíme zajistit, aby výdaje mm, na řešení základních lidských práv byly efektivní, účinné a eh, aby využívali nejlepší modely výzkumu. A zdá se mi, že tuto důvěru zatím mít nemůžeme. A i když Tady eh, je určitá snaha paní zpravodajky, ale přidává se tam ta eh, podmínka, že nařízení by mělo být měněno a rozšířeno. A my nepodpoříme tuto část návrhu a předložíme v souladu s tím pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Lunaček. Děkuji a děkuji zpravodajce za ambiciozní přístup za to, že se snažila taky tlačit na radu, aby e, e, zařadila soudní spolupráci v trestních otázkách a policejní spolupráci do rozsahu působnosti. A to podle většiny z nás je správné. Ale dovolte mi předtím ještě silně podpořit agenturu FRA jakožto, e, jako takovou. Stala se z ní významná instituce, která poskytuje vysokou úroveň expertízy a i když někteří se stále domnívají, že by měli být, eh, že by to mělo být ignorováno v, v rámci institučních eh, hierarchie, ne, tak již nemohou být ignorováni, protože s, vypracovávají tak zásadní studie pro lidských práv, jako diskriminovaných skupinách, všech těch diskriminovaných skupinách na tomto kontinentu, v členských státech, Až jsou LGBTI, Romové a žadatelé o azyl, hranice, ochrana údajů, práva dětí, přístup ke spravedlnosti a tedy. A já myslím, že bychom naše práci nemohli odvádět ani na Libe, ani nikde jinde bez této agentury. V tomto smyslu si cením také to, co zpráva říká. Potřebujeme tu agenturu, a je i jako zelení a mnozí další. My jsme samozřejmě chtěli, aby ten mandát byl silnější. Takže pokračujeme, bojujeme za to. Nicméně, souhlasím také s tím, o co eh, požádal zpravodaj eh, podpora té přílohy, kterou jsme dojednali, kdy se máme podívat, eh, přihlédnout k tomu, co může udělat rada v zájmu pokroku. A já myslím, že v ne tak vzdálené budoucnosti už budeme mít eh, v mandátu i další možnosti. Je politování hodné, že to tak zatím není, ale každopádně to za naši skupinu eh, nemohu než podpořit. Děkuji a slovo dostává paní Spinelli. Ringrazio Milni. Eh, děkuji Angelice Mlinár za výbornou práci, kterou odvedla a chci plně podpořit tato eh, doporučení, které jsou v návrhu zprávy. Dva body jsou pro mě velmi důležité, už o nich hovořila paní zpravodajka. Za prvé, že je nezbytné, aby agentura do své činnosti zahrnula v rámci víceletého rámce i integraci a začlenění Rómů. A právě v tomto rámci by tato agentura by měla být eh, centrem boje proti nenávisti vůči Romům a měla by se věnovat eh, potírání násilí a také eh, boje proti jejich diskriminaci. A zároveň v tomto víceletém rámci bychom měli zahrnout rovněž spolupráci v rámci eh, soudních a policejních otázek, nejenom občanské právo, ale i trestně právní oblast, což by umožnilo zahrnout do práci této agentury pro základní práva věci, které jsou stále důležitější. A to, co je důležité třeba pro vnitřní bezpečnost, eh, terorismus, boj proti mafím, boj proti podvodům a tak dále. A mezi posledními legislativními návrhy Evropské unie v oblasti boje proti terorismu vidíme velký to, jak takovéto politiky mohou mít velký vliv a jaký můžou mít také eh, dosah a vliv na ochranu soukromí občanů a rovněž eh, vliv na práva uprchlíků, migrantů, nezletilých bez doprovodu. A v tomto směru je proto mimořádně důležité, abychom takovéto oblasti sledovali a aby také důležité, aby eh, bylo důležité, aby Evropa z vlastní iniciativy mohla zahájit šetření a pracovat na studiích v této oblasti. A závěrem bych chtěla říci, že jsem velmi znepokojena tím, že Evropská unie nedospěla k dohodě, aby tyto oblasti byly zahrnuty do pracovního programu agentury. Ale jak už eh, eh, jsem řekla, tak myslím, že bychom tento boj neměli vzdát a jsem eh, přesvědčená, že budeme úspěšní. A vím, že Angelika má tu potřebnou energii a schopnosti, aby má ten potřebný šarm, který je potřeba k přesvědčení rady a máš v tomto smyslu mou plnou podporu. Uh, uh, Děkuji a ještě paní Kinge. Eh, Děkuji vám. Dovolte mi říci úvodem, že plně podporuji tuto zprávu a pozitivně hodnotím to, co naše eh, skupina chce, proto je to tedy plná podpora této zprávě. A zároveň bych chtěla všem připomenout, kteří pracují v této oblasti, že dnes máme velmi dobrou strategii v boji proti rasismu a proto je potřeba zde připomenout veškeré formy diskriminace. Nevždy je jednoduché najít v literatuře či eh, v dokumentech eh, nějaký, eh, nějaké téma diskriminace. Eh, třeba v případě osob, které mají africký původ, existuje určitá afrofobie. Existuje mnoho různých forem diskriminace, eh, která vyžaduje jasnou specifickou strategii. Já neříkám, že musíme mít dnes specifickou odpověď na určitý druh eh, subkultury, ale musíme pojmenovat všechny typy rasismu či diskriminace. Potřebujeme mít to ta, protože jinak by globální strategie neměla smysl. Já dnes hledám způsob, jak přivolat pozornost na tento bod. Myslím si, že profilování osob afrického původu e, prostřednictvím identifikovatelných e, e, rysů, tak potom se stanou oběti profilingu a proto je důležité, abychom zohlednili zohlednili všechny typy a formy, které představují každodenní realitu afrofobie, protože to je rasismus vůči osobám afrického původu a prostě je to realita, přitom se nemůžeme schovávat. Děkuji. Já bych poprosila Angeliku Mlinár zdali, tady v tuto chvíli chce přednést nějaké závěry. Děkuji, děkuji mnohokrát za všechno tato laskavá slova a za podporu je pravda, že tady v tuto chvíli nemáme na výběr selhání. Prostě selhat nemůžeme, musíme to dovést do úspěšného zdárného konce. Děkuji. Děkuji, já bych pouze chtěla upozornit, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 20. dubna 2017 ve 3 hodiny odpoledne. Prosím, uvědomte si, že nástroj AT4AM nemůže být použit průběhu v rámci tohoto postupu. To znamená, že je třeba všechno to předložit eh, opravdu písemně a sekretariát vám ještě pošle všechny konkrétní a podrobné informace. Já vám opravdu děkuji a eh, všem vám přeju samozřejmě co nejkrásnější a klidné velikonoce. Ano, a doufám, doufám, doufám, že víte, že ve tři hodiny samozřejmě pokračujeme dnes odpoledne.